il y a une, une, le port qui vient. Good morning, everybody. Dobré dopoledne všem. Vidím, že už nás je zde dostatečný počet členů výboru, výboru pro regionální rozvoj, a proto je mi potěšením, že mohu zahájit naše dnešní zasedání. Máte před sebou návrh pořadu jednání pro dnešní zasedání. Můžeme prosím tento návrh schválit? Má někdo nějaké připomínky k tomuto návrhu? Nevidím, že by se někdo hlásil, takže to chápu tak, že pořad jednání je tímto schválen. Další bod na pořadu jednání je schválení zápisu ze schůze je to návrh zápisu ze schůze, která se konala 4. listopadu 2014. Ten zápis máte ve svých složkách a já navrhuji, jako obvykle, pokud ne nadnesete žádné připomínky během tohoto zasedání, bude tento zápis považován za schválený. Je to pro vás přijatelné? Děkuji. Třetí bod na pořadu jednání jsou dvě krátká sdělení předsedkyně. První je takové, že bych každému z vás chtěla poděkovat, každému z vás tady, který se účastnil rozpravy po naší otázce k ústnímu zodpovězení během plenárního zasedání ve Štrasburku minulý týden. Veškeré příspěvky ze strany členů našeho výboru byly velice konstruktivní, profesionální a pozitivní, když se na to podíváme tady z hlediska politiky soudržnosti, a našeho úsilí, které je napřeno na to, abychom, aby tato politika přinášela co nejlepší výsledky. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji. Vy víte, že ta většina, které jsme dosáhli při hlasování, byla velice. Bylo to 608 hlasů pro tady, takže to byla naprostá většina. 608 hlasů pro náš návrh, to je velice dobrá většina a já bych chtěla poděkovat všem politickým skupinám za podporu, která byla velice důležitá pro celou politiku soudržnosti. Ještě uvidíme, jaké výsledky to v nejbližší době přinese a samozřejmě doufáme, že, že ty výsledky budou další. Stručné sdělení velice ráda vám oznamuji, že budeme mít novoroční recepci pro nové poslance a hosty z dalších institucí a to bude okamžitě po skončení naší chůze 18. ledna. Já se upřímně přiznám, že jsem se pokusila to zorganizovat už po skončení dnešního zasedání, ale je to složité kvůli rezervaci zasedacího sálu a tak dále. Takže nebudeme mít vánoční večírek, ale budeme mít na začátku nového roku novoroční večírek, pokud tady samozřejmě přijmete moje pozvání. Tolik tedy sdělení z mé strany. Prosím, pan, pan Nistelrooy. Děkuji mnohokrát. Především Eh, vzhledem k, té, k tomu večírku, ale mohl by eh, sekretariát výboru proskoumat výsledek a sliby, které zazněly během rozpravy o našem usnesení? Protože klíčové je, abychom byli vždycky o všem informováni ze strany Evropské komise. Takže můžete to prosím proskoumat a napsat nějaký rozvrh toho, časový rozvrh toho, kdy dostaneme jaké informace kdy budeme mít hosty z komise, kdy bude tady komisař a kdy se přesně co bude dít, protože to bylo skutečně schváleno valnou většinou a já mám trošku obavy ohledně skutečných investic do reálné ekonomiky z našich evropských strukturálních fondů. To je jedna věc samozřejmě, ale ne, stejně důležité je, abychom měli tady, abychom to správně monitorovali. Takže prosím, mohli byste něco takového vypracovat? Děkuji za tento návrh. Sekretariát tento dokument vypracuje. My už na takovém rozvrhu pracujeme, na rozvrhu pro první zasedání v lednu a předpokládáme, že budeme mít slyšení s komisařem a s předsednictvím na nadcházejících šest měsíců v radě. Takže samozřejmě toto připravíme a veškeré informace vám poskytneme. A ještě dnes vám eh, sdělím informace o včerejším zasedání mezi konferencí předsedů výborů a kolegiem komisařů. Během tohoto jednání jsme stručně hovořili také o politice soudržnosti. takže to připravíme. Děkuji. První bod obsahový na eh, tomto pořadu jednání je výměna názorů o zprávě z vlastního podnětu našeho výboru, který, která se týká městského rozměru politik Evropské unie. Naší zpravodajkou je paní Westfal. V dnešní době většina Evropanů žije v městských oblastech, města jsou páteří naší ekonomiky a společnosti a celá řada politik vnitrostátních i evropských má velký dopad na města nebo spoléhají na jednotlivé samozprávy měst, aby tyto politiky realizovaly v praxi. Nicméně politické iniciativy v různých oblastech, včetně iniciativ EU, jsou často špatně koordinované. V usnesení v roce 2011 Evropský parlament žádal sjednocenější přístup ke městům a v červenci letošního roku komise přijala sdělení o městském rozměru evropských politik. A v naší zprávě z vlastního podnětu tedy budeme prezentovat politickou reakci Evropského parlamentu na toto sdělení komise. Dnes naše paní zpravodajka, paní Westphal, uvede přehled svých prvotních záměrů v této zprávě, řekne nám, eh, jak ta zpráva vypadá, chce ji prezentovat návrh té zprávy v únoru a pravděpodobně se bude o této zprávě hlasovat v dubnu. Máme tu i zástupce komise z generálního ředitelství Regio. Máme je tu? Ano. Děkuji. Pan Piskorc je tu. Děkuji za účast. A paní Westfal už má slovo guten Morgen und vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich zuallererst. Dobré ráno a děkuji vám, paní předsedkyně. E, já e, bych se chtěla e, omluvit tlumečníkům za, za chraplavý hlas, neboť toto se mně stává pravidelně před Vánocemi v tomto ročním období. Přesto jsem ráda, že spolu můžeme diskutovat. Tak zaprvé, paní předsedkyně, vy jste správně řekla, že více než 360 milionů Evropanů, to znamená tři čtvrtiny Evropanů, skutečně žije ve městech a na předměstích. Dvě třetiny eh, národního důchodu také vzniká ve městech. To znamená, že města eh, jsou motory našeho růstu, ale zároveň eh, jsou citlivé na sociálně ekologické problémy. Například demografie, klimatické změny, eh, sociální inkluze, to jsou problémy, které se jich týkají znáte ze svých regionů. Eh, nějakých 40 až 50 eh, příslušných prostředků na léta 2014 až 2020 se budou podplynout právě do měst. A vy jste, paní předsedkyně, už řekla, že evropská debata o městské politice se rozběhla v 90. letech. Evropský parlament a výbor regi nejenže diskutují, ale také eh, jasně poukazují na tuto problematiku. Eh, vy třeba eh, zpráva kolegy Vlasáka z roku 2011. Komise má také agendu pro města a během konsultací bylo podáno tolik eh, podnětů, že je jasné, že taková agenda pro města je v Evropě nezbytná. My města potřebujeme eh, pro rozvoj. To je elementální potřeba naší budoucnosti. Otázka je, jak by takováto městská agenda měla vypadat, co by mělo být jejím obsahem a co by měla dosahovat. Především chci zcela jasně říci, že pojem město eh, je třeba pojímat ve velmi širokém významu. Konec konců o tom, co je to eh, město, nerozhoduje Evropský parlament, eh, nejbrž každý region pro sebe a z regionu víte, že jde o neustálou diskusi. Já určitě nechci politiku zaměřenou výhradně nebo většinově na velká města. Pokud tedy eh, víte, eh, že eh, se tedy, jak se zabýváte touto diskusí, tak víte, že právě tato tendence tady je. Politika pro města určitě není Eh, politikou proti venkovu. To je třeba si uvědomit. Právě totiž zázemí města je důležité pro každé město. Já mám vlastní zkušenost, já pocházím z města, které má nějakých 52 tisíc obyvatel v Bavorsku. Eh, my na jedné straně Eh, poskytujeme pracovní místa, těch je zhruba stejně tolik jako obyvatel, to znamená, že zde pracují také eh, lidé z blízkého venkova. Máme zde kulturní eh, zařízení, školy, dopravu, ale jsme samozřejmě v neustálém styku s, těmi, s těmito venkovskými, venkovskými oblastmi. Já tedy Děkuji eh, Janu Olbrechtovi, který to nazval funkčními městskými oblastmi. Eh, důležité je, aby ta mm, ne, eh, městská dimenze byla integrální součástí naší politiky. V podstatě jde, můžeme říci, o to, aby vznikl jakýsi městský mainstreaming. Prostě eh, kdykoliv eh, uvažujeme o nějaké politice, o její budoucí podobě, tak vždy mít také na mysli města. To znamená také nový přístup k řízení. Eh, města by měla mít silnější hlas, to už dlouho žádáme v parlamentu. Jejich názory, jejich expertízy Eh, těm by mělo být popřáno více sluchu. Eh, to od samého začátku projednávání jakéhokoliv tématu. To, ten princip partnerství byl zaveden již u strukturálních fondů a to je opravdu pozitivní příklad. Městská agenda by měla být také součástí pracovního programu komise. Zda je kvůli tomu nutno uvažovat o nové legislativě, ponechme stranou. Ale eh, důležité je, aby města nebyla dále eh, zatěžována. Já nicméně si přeji, aby města hrála v bruselských hlavách významnou roli. Myslím, že je velice škoda, že v dopise předsedy komise Junckera nové regionální komisařce není řečeno vůbec nic, ani jediné slůvko o městské politice. To je politování hodné. Eh, hodně politiky ovlivňují život ve městech. Já jsem hovořila o dopravě na jedné straně, také o eh, ochraně eh, klimatu a inovacích. Mě se to týká vždycky také odvětvový přístup. A to vede k tomu, že máme mnoho opatření, eh, která ovšem nejsou navzájem sladěna a to je pro města smrtící. My v parlamentu si toho všímáme. A z tohoto důvodu máme alespoň interskupinu pro města zde v parlamentu. Je zjevné, že eh, mnohé politiky ovlivňují každodenní život ve městech. Ten takzvaný městský mainstream může vést k vytváření eh, synergii. Eh, možná bychom mohli uvažovat o tom, Eh, že by eh, v rámci komise eh, vznikl jakýsi speciální útvar pro města. Bychom měli nějakého, řekněme, pověřence pro města, to je zajisté dlouhodobý projekt, ale určitě by měl do budoucna význam. Pak by se dalo zajistit, aby naše rozhodnutí Eh, které, která ovlivňují města, byly navzájem sladěná. A eh, také, že nebudou zbytečně zatěžovat města. Myslím, že městům je třeba eh, dát co největší manevrovací prostor, aniž bychom zbytečně zatěžovali. A my jsme při eh, jednáních eh, v radě eh, zjistili, že jsou to hlavně členské země, které si nepřejí, aby města mohla více řídit prostředky například strukturálních fondů. Přičemž mnohé programy dařilo by se jim lépe přímo ve městech. Kromě toho by agenda pro města měla být platformou pro výměnu mezi městy. Na jedné straně tady máme, eh, tady hovoříme o eh, síti měst a na druhé straně o platformě. Je třeba to nějakým způsobem sladit. Abych to zhrnula, potřebujeme dlouhodobou představu o tom, jak se má dále rozvíjet městská politika, kudy se má ubírat. Eh, více synergií, více městského mainstreamingu, plné zapojení měst a zviditelnění městské politiky. V této souvislosti, kolegové, eh, se velice těším na spolupráci eh, se zpravodají a domnívám se, že s podporou Jana Olbricha určitě jsme se pokusili lečeho dosáhnout. Už nevyřešíme vše, ale jsme na dobré cestě. Takže já se těším na debatu. Eh, já se ještě jednou omlouvám za svůj dnešní hlas. Eh, ten není obvyklý, ale ne, eh, každopádně výměně myšlenek nebude stát v cestě. Děkuji vám za to, že jste mě vyslechli. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Myslím, že jste to s tím hlasem zvládla velice dobře. Teď dám slovo stínovým zpravodajům. Pan Olbrecht, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, Kerstin, za hezká slova, která se týkala s naší společné práce během vyjednávání a doufám, že se nám podaří vytvořit tuto interskupinu a že budeme moci pokračovat v této diskuzi v Evropském parlamentu. To je první věc. Další věc je, že Samozřejmě v této zprávě z vlastního podnětu bychom měli potrhnout některé z těch prvků, a myslím si, že v té konečné verzi to tak bude, a sice za prvé, že budeme žádat Evrops- anebo ptát se Evropské komise, co vlastně očekává od té městské agendy, protože oni to zveřejnili, proběhla konzultace, získali celou řadu různorodých názorů z, celých, z celé řady různých oblastí. A hlavní otázka ale je, co to vlastně je ta městská agenda městský program. Je to nějaký návrh, nebo jsou to nějaké pokyny, a nebo je to nějaký takový jenom dokument vzniklý z konzultací. To znamená, nás by zajímalo, co je hlavním cílem komise. Máme už zkušenosti z podobných zvláštních úsilí, jako třeba byla ta městská mobilita. To bylo generální ředitelství pro dopravu, které se tím začalo zabývat před pár lety, začaly pracovat na městské mobilitě a velice rychle toho zase nechali, takže Otázka je, co je naším konečným cílem. Nezapomínejme na to, že generální ředitelství se teď změnilo název. Teď už nemáme generální ředite- eh, ředitelství pro regionální politiku, ale pro regionální politiku a městské oblasti. Takže tím jak se dávají najevo, že se o problematiku měst zajímají. Takže bychom měli mít jasnou odpověď. Chceme vytvořit evropskou městskou politiku, politiku pro města, ne s nějakou novou legislativou, ale takovou politiku, která bude mít jasné priority a která nepůjde, nepůjde proti ničemu dalšímu. Máme samozřejmě uh, regionální politiku, potom máme politiku pro regionální rozvoj a rozvoj venkovských oblastí a měli bychom tady měli, mít i nějakou politiku, která se bude týkat měst. Otázkou ale je, zda očekáváme, že Evropská komise zabuduje městský rozměr do každého typu politiky, do každého generálního ředitelství, anebo bude ten koncept mít na starosti právě to nové generální ředitelství pro regionální politiku a města. Jednoduchý projekt. Víte v tuto chvíli, jak se vyvíjí eh, rozprava o chytrých městech v komisi? Tam se té diskuze se generální ředitelství pro regionální politiku vůbec neúčastní. Smart City, chytrá města, toho se účastní generální ředitelství MOVE a kom- pro komunikace, ale ne DG Regio. Teď už je tam tady i ta městská dimenze v tom názvu, ale ta, ta debaty se prostě neúčastní. Takže otázka je, a měli bychom to tam jasně říci, zda chceme městský rozměr mít v každé politice, což je nezbytné, ale kdo to bude mít na starosti? Chceme vytvořit nějaký rámec evropské politiky pro města, která se bude zabývat tím, jak můžeme městům pomoci, jak je můžeme podpořit, jak je můžeme pomoci řešit problémy, se kterými se potýkají. Takže já si myslím, že tato zpráva může být takovým prostředkem, který může ten celý proces usnadnit. Já mám totiž pocit, že v Evropské komisi v tuto chvíli ještě nemají jasnou odpověď na naše otázky. V tom nařízení eh, udělala eh, Evropská komise velký krok kupředu, je tam velice posílený ten rozměr městský tom eh, nařízení o e RDF. Včera večer jsem se vlastně eh, účastnil zasedání eh, pro veřejnou dopravu a tam bylo jasné, že v tom, v tom novém strategickém investičním fondu pana Junkra, že tam budou velké investice nasměrované do měst, do městské dopravy, což mě velice překvapilo, takže možná bychom to měli vyjasnit, možná se my mílíme. A třeba komise, ačkoliv to ve své zprávě nezmínila, ve skutečnosti chce pro města udělat mnohé, ale jenom abych to strnul, schrnul. Pardon. Naše zpráva by měla být jasným signálem ze strany parlamentu, že si myslíme, že městská dimenze je velice významná a že chceme ze strany komise jasnou odpověď, kdo je za co odpovědný. A myslím si, že bychom měli navrhnout, abych existovala evropská politika pro města, která bude doplňovat politiku, která se zabývá venkovskými oblastmi. Nemá se zaměřovat jenom na velká města, ale na všechna malá, střední a velká. Děkuji vám za eh, tento úvodní text. Velice pečlivě jsem si ho přečetl a myslím si, že tam můžeme zcela jistě něco navrhnout, co usnadní celý ten proces v komisi. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedající. Dále Budeme pokračovat kolečkem stínových zpravodajů. Máme tu někoho za EKR? Ne. Paní Tomašič je tu? Chcete se vyjádřit? Ne. Dobře. Dobře tedy, budeme pokračovat dál. paní Martina Michels za GUE. Ne, není tu? Aha, omlouvám se, omlouvám se. Já jsem se dívala na seznam, který mám před sebou, ale omlouvám se. Máte slovo, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Navíc k těm předchozím řečníkům bych chtěl ještě jednou zdůraznit to, co tady zaznělo a chtěl bych tuto příležitost využít tomu, abych poděkoval paní zpravodajce Westfal, protože možná její hlas trpí v tuto chvíli, ale myslím si, že stále je to silný hlas, který se zasazuje o zájmy měst a městské politiky a také se připojuji k panu Olbrechtovi. Myslím si, že také je velice aktuální v tuto chvíli, abychom hovořili o politice měst, už o tom hovoříme několik let. A zatím existují tedy určité aktivity, ten konzultační proces už proběhl, podnikla ho Evropská komise, ale je třeba velice akutně něco na tom vystavět. Potřebujeme mít integrovaný přístup k tě, této politice, potřebujeme, aby se toho, do toho města zapojovala, když hovoříme o nových evropských sektorálních politikách, protože je třeba do nich zabudovat silnou městskou dimenzi. Nepovede to k nezbytně k nárůstu nové legislativy, ale znamená to k posunu kulturnímu spíše v rámci pracovních metod Evropské komise. A já si myslím, že to je zásadní, protože Evropská komise, jakožto tvůrce nové legislativy a nových politik a nových způsobů, jak řídit fondy, musí velice přesně chápat, že zájem, o který nám jde, je zájem evropský. Jde tady o více než 70 až 80 evropské populace, které, která žije nebo bude žít do roku 2050 v evropských městech, takže je třeba se skutečně velice silně zaměřit na politiky zaměřené na města. A ještě chci dodat k tomu, co říkala paní Westfal, že mám trošku obavu, protože když se podíváme na název nového generálního ředitelství, Říká se tam, že je to tady generální ředitelství pro regionální politiku a městskou politiku, ale když se podíváme na ten mission letter, jak už jsme říkali dříve, tak tam se říká, že máme komisařku pro regionální politiku a v v tom dopise, který pan Juncker poslal paní Kreču, není ani slovo o politice, která by se týkala měst. Říká tam spoustu věcí o hospodářském růstu, ale prosím nezapomínejme, že inovace a to, co žene ekonomiku v dnešní době, ale také zítra, to všechno bude především ve městech. Takže když hovoříme o hospodářském růstu, o nových pracovních místech a o prosperitě, musíme rozhodně to chápat tak, že je tam silná městská dimenze. Takže abych to uzavřel, chtěl bych apelovat na komisařku Kraču, aby upravila pracovní program Evropské komise na rok 2015, protože já jsem to včera pochopil tak, že úplně zapomínají na městskou politiku. A myslím si, že si nemůžeme dovolit čekat ještě další rok, protože v tuto chvíli už se tou konzultací rozběhl dynamický proces. Celá řada aktérů v Evropské unii teď čeká na, Evropskou, na to, že Evropská komise něco udělá. Takže prosím, kolegyně a kolegové, myslím si, že skutečně musíme tady velice silně jasně dát najevo paní komisařce Krecu, že má požádat pana eh, předsedu Junkra o to, abychom nečekali další rok, protože skutečně je to naše povinnost. Když hovoříme o víceúrovňové zprávě v Evropské unii, tak skutečně musíme zapojit regiony a města, musíme to vzít v úvahu a musíme začít pracovat skutečně v praxi na politikách zaměřených na města v oblasti energetické účinnosti, udržitelné městské mobility, klimatických změn a tak dále. Těch problémů je před námi celá řada, takže si myslím, že skutečně je čas něco dělat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A? Mrs. Michel is not... Paní Michel tu ještě není. So we continue with Mrs. Tak my budeme pokračovat paní Valna. Děkuji vám, paní eh, předsedající, děkuji také paní Vestvál za první myšlenky. Já eh, věřím, že do února to bude mít daleko konkrétnější. Pro nás zelené eh, jdou ty hlavní směry po správné cestě také si myslíme, že bychom se neměli zamyslovat pouze na městskou dimenzi kolezní politiky, ale mělo by to být širší, strategické, politické, strukturální, eh, jak tedy by měly, měl vypadat eh, města, jak by měla, jaký by měl význam měst v celé struktuře. Eh, protože dosud mají možná příliš malou roli, například ve srovnání s regiony. Také si myslím, že některé body by mohly být konkrétnější. Velice zajímavé pro mě je to, že eh, města by daleko dříve než dosud eh, mohla být eh, vtahována do tvorby směrnic, nařízení, předpisů a tak dále. Mě by zajímalo, jaký, jako máte konkrétní představu, protože my máme v Rakousku kontrolu subsidiarity a přiměřenosti, a to znamená, že ty krajské parlamenty eh, se v Rakousku do rozhodování a legislativních procesů eh, zapojují již velice brzy, takže možná by to mohlo jít nějakým podobným směrem. Eh, My zelení bychom rádi posílili několik prvků, které jste zmínila. Tak především jste hovořila o inkluzi, diverzitě, a také propojení měst a venkova. Nám tam ještě chybí pojem udržitelnost, o tom jste nehovořila. A já si myslím, že eh, to, to téma, tento pojem tam eh, prostě musí být, eh, protože města jsou pro udržitelnost příklady a to jak výbornými, tak také těmi negativními. Takže to je charakteristické pro města, čili určitě se to v tomto dokumentu musí objevit. Eh, my si také přejeme, aby byl posílen princip partnerství, tedy jak eh, podle eh, nových předpisů, které tedy se budou obnovovat, novelizovat během tohoto mandátu, třeba máme eh, objemné investice, tedy velké investice, eh, kde tedy eh, vůbec není uspořádáno hm, nebo stanoveno, jakým způsobem by města měla být zahrnuta. Nebo také občanská společnost, to je také prvek, který bych si přála posílit. Například by tam měl být pojem konsultací jakožto prostředek zapojení občanské společnosti. Ano, a teď selhává i můj hlas. To bude mít něco společného s klimatem. Čili eh, takové ty eh, komunitní eh, lokální programy, kde se počítá se zapojením místních lidí. Čili tam myslím zmiňujete, ale nejsou tam dosti rozpracovány eh, důsledky a účinky eh, tohoto nového nástroje. A dále se domnívám, že je dobře, eh, že tady hovoříte o manévrovacím prostoru pro města. To je důležité nejenom pro nejen tedy eh, politicky, ale také materiálně. Eh, já jsem z Vídně, to je velice bohaté město a přesto pocitujeme eh, silně dopadu, dopady paktu stability a růstu, čili úsporných politik. A také samozřejmě další výzvy pro města, jako je města, jako je tady ochrana klimatu, sociální politika, integrační politika. Čili i eh, toto by eh, ve zprávě mělo být eh, zmíněno, že to je třeba zachovat materiální aspekt akceschopnosti měst. To bychom si skutečně přáli také zapracovat. Jinak jsme samozřejmě spokojeni a jenom bychom si přáli konkretizace a upřesnění na některých místech. Děkuji nyní paní Demat. Buongiorno. Dobrý den. Vzhledem k tomu, že to je sdělení komise a že se jedná o první poznámku zpravodaje, Myslím si, že je důležité, že města jsou opravdu motorem změn, i co se týče kulturálních a sociálních aspektů. A já bych chtěla navrhnout toto, abychom hovořili o městské obnově. Zdá se mi důležité, i proto, že předpokládáme, že v městech poroste demografický profil eh, do roku 2050, takže bude důležité, abychom se soustředili na eh, obnovu mnoha městských center a abychom odradili tedy od eh, zbytečné výstavby, zbytečné výstavby na periferiích, které jsou často určeny k tomu, že se stávají gety, kde lidé žijí velice špatně. Děkuji, pan Luer. Si nepřeje promluvit? Tak, budeme pokračovat e, podle e, eh, seznámu řečníku pan Čík. Děkuji, mm, paní předsedající. Eh, vyslechl jsem si s velkým zájmem zprávu paní Westfálové a Udělalo na mě dojem to, že má schopnost odpovědět na eh, všechna témata. Myslím si, že je důležité a eh, ne vůbec banální eh, podtrhnout hlavně ten první aspekt. Dvě třetiny evropského obyvatelstva žije v městech. A to říkám proč? Protože se zdá tedy logické, že musíme mít určitou eh, strategickou centrální roli, roli koordinované, roli program, pro programování eh, života v městech. A co by se mělo plánovat? Zřejmě také změny a to, čemu budou města muset čelit. Bude zde docházet k demografickým změnám. Eh, budou to změny, které se rodí ze starých i nových problémů vzhledem ke koncentraci obyvatelstva bude třeba řídit tu fázi, která znamená ekonomický pokles a na druhé straně i zaměstnanost. A to bude třeba, s tím se bude třeba setkat. Ekonomiky eh, nejsou již schopné zajistit zaměstnanost a nejsou ani schopny poskytnout eh, kvalifikované služby vzhledem k tomu, jakých dimenzí naše města dosahují. Takže existuje určitě nerovnost příjmů, existuje nová chudoba, nové nezaměstnanosti a to všechno je třeba řešit a je třeba to řešit kvalifikovaně a okamžitě. Kvalifikovaně a okamžitě a to tak, že budou zdůrazňovat hned dimenzi, která musí být vertikální i horizontální. Eh, nová města a nemohou zůstat izolovaná eh, ve srovnání s regionálními a národními politikami. Eh, myslím si, že je třeba mít koncept konektivity. Já pocházím z ostrova, ze Sardinie a my tam žijeme okamžik opravdové izolace i vzhledem k tomu procesu uh, teritoriální kontinuity. Čili já vím, co to znamená, že je třeba eh, mít jiné mechanismy, jako je web, jako je síťové propojení, čili jaká je možnost eh, dosáhnout potom našich cílů. Myslím si, že je nezbytné, tak eh, jak to často již tento výbor zdůraznil, že je důležité naléhat právě na tomto termínu. Je třeba aby to vládnutí fungovalo na všech úrovních. A myslím si, že je tady také důležité, abychom měli na mysli e, myšlenku sociální, kulturální, ekonomickou. A e, to všechno se koncentruje v těchto dvou třetinách e, lidí, kteří žijí ve městech, což není limit, ale naopak je to zdůraznění té role. Je třeba, aby tato cesta byla inkluzivní. Děkuji. Thank you. And the next speaker. Děkuji, pane Teč. Děkuji. Eh, já, jako vždy, naslouchám se zájmem. Eh, tady zasnělo, že města jsou motory růstu a eh, vy jste řekla, že si přejete, aby takto fungovala. Tady eh, hovoříme o růstu eh, v městských oblastech, aby mm, eh, byl kohesivnější, příznivější, třeba také pro daň poplatníky a tak dále. To je mm, otázka většího Birminghamu, třeba moje město. Hovoříte o dalších výzvách, jako je klimatická změna, sociální koheze a tak dále. Ehm, tady je taková potenciální eh, obtíž, protože pokud to skutečně by eh, eh, mělo být mělo být zahrnuto do takového toho širšího městského prostoru, tak vy říkáte, že by to vlastně mělo být, že toto město by mělo být zataženo do Eh, tvorby eh, evropské legislativy, jenomže eh, pak se v místních volbách rozhoduje v poněkud jiném formátu, čili tady bude napětí mezi směrnicí a místní demokracií. A kdo to vyhraje? Děkuji, pan van Nistelrooy. Děkuji vám za odvednou práci a přípravu. No, okamžik, kdy vnášíme do hry e, zprávu z vlastní iniciativy, e, to je vysoce politický, politický moment. A momentálně jsme eh, v chvíli, kdy se ustavuje a rozjíždí nová komise a Eh, my teď máme novou eh, strukturu komise, máme tam tedy, já nevím, šest nebo sedm místopředsedů, kteří se musí koordinovat. Eh, tím, že, se tady, že tady vstoupíme do práce na této směrnici, no to už jsme se tedy jaksi rozhodli, že do toho půjdeme. A nemělo by to vyznít jako kostelní kázání, měli bychom být přímější budeme mít nové nástroje. Vyslechli jsme si, eh, nebo víme, měli jsme tedy skvělé zkušenosti s programem Jesika. To znamená, jak se tedy eh, peníze pro města v podstatě. A teď se to bere jako obecný přístup eh, v rámci EIB. E no a teď Eh, jaké je postavení měst teď? Eh, členské země minulý týden si se vyslovili, že prostě nepřejí si, aby tam tady města hrál velkou roli. A teď tady máme návrhy eh, z Junckerovy komise. A kolik měst, aspoň těch velkých, je vtahováno na národní úrovni do hry? Tady je tady hodně hovoříme o řízení a vládnutí na různých úrovních, ale v praxi. Čili jestliže v příštích měsících eh, ta zpráva bude na stole, a někdy na jaře o tom budeme hlasovat, tak mělo by to být o tom, co chceme, na čem jsme se dohodli, eh, kam jsme až dospěli a co se musí změnit. Eh, to by mohla být skvělá změna ve prospěch města. Já souhlasím s tím, že to je možná jedna eh, z těch nejdůležitějších věcí, které jsme rozjeli na konci minulého období. Děkuji, pan Breva, pokud jsem to řekla správně. Brýos. Tak prosím. Děkuji, paní předsedající. Já budu mít trošku disidentský hovor proti tomu, co tady zaznělo, protože se domnívám, že Evropská unie eh, vlastně se míchá do všeho i do toho, co se jí netýká. Vy mě řeknete, že kohezní politika to je, to je politika, kterou sdílejí členské státy a patří do celkové politiky a to ospravedlňuje i naše stanovisko a Lisabonskou smlouvu nicméně. Eh, jak můžeme my vážně si představovat, že budeme mít městskou politiku v rámci EU, když existují obrovské rozdíly mezi městy v členských státech? hovoříte o městské politice, ale my přitom nejsme vůbec schopni ani eh, ve vlastních vlastních státech zaujmout eh, politiku pro města, která by byla hodná toho jména. Například ve Francii jsou, eh, jsou města v obrakém poklesu a žádný mechanismus, který státy uplatňují, vlastně nedokáží pojmout tento fenomén exkluze. Eh, máme zcela decentralizovanou politiku, která je anarchistická. Eh, Měst městské zprávy na periferiích dnes mají obrovské e, potíže a nedokáží obhospodařovat dobře své území ani ekonomickou zprávu. E, já jsem také starostá města, které má 20 000 obyvatel a e, řeknu vám upřímně, že vlastně nemůžeme přijmout programy vypracované lidmi, kteří vůbec nechápou, jaká je naše situace. Programy které jsou ambiciozní, potřebují programy, které jsou blízko um, městům a departmanům. E, já jsem si vyslechla mm, zprávu paní Vestalové. Ona hovoří o té koordinovaném přístupu, ale je mi líto. Já si myslím, že my nebudeme mít koordinovaný přístup k městům, ale budeme mít e, takový donucovaný přístup. E, kdybychom měli integrovat město do našich politik, tak Lituji, to nebude Evropská unie, která nám bude diktovat, jakým způsobem eh, bychom to měli provádět. Já vám připomínám, že eh, na městských zprávách jsou voleni lidé, kteří jsou voleni demokratickým způsobem, ty mají mandát od svých voličů eh, a ti, to jsou tito lidé, kteří budou vykonávat tu nebo onu politiku na místě, v lokalitě. Paní Veselová říká, že otázka musí být eh, nanesena tedy, ale já si myslím, že tento princip, že by tato politika měla vycházet z Evropské unie, vlastně je v opozici proti tomu, co Unie hlásá, protože takto se Evropská unie mísí do lokálních politik, které mají vycházet eh, z těch lidí, kteří na tom místě žijí. Čili já jsem si dovolil tuto krátkou kritiku a děkuji vám za vaši pozornost. Thank you. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Maletič, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já naprosto podporuji to, že je třeba vypracovat konkrétní politiku zaměřenou na města. A myslím si, že minule během našeho posledního zasedání výboru byl zdůrazněn jeden zásadní problém. Tam jsme měli prezentaci o přípravných aktivitách na úrovni členských států pro novou eh, politiku soudržnosti na léta 2014 až 2020. A během té prezentace zaznělo a bylo zdůrazněno, že v operačních programech, to znamená v těch strategických dokumentech vypracovaných členskými státy, není psáno mnoho o politice zaměřené na města. A to je problém, protože to byl jeden z požadavků na řízení, že je třeba, aby tam byla začleněna i eh, městská politika. Pozitivním příkladem bylo Polsko, tam se to podařilo začlenit. A nakonec tedy výsledek je, že máme většinou strategické dokumenty, kde tento rozměr chybí. A vzhledem k tomu, že máme lhůtu roku 2016 na tu specializaci, tak by bylo dobré požádat členské státy, aby rozšířili pojetí a zaměření svých strategických dokumentů a aby tam skutečně začlenili do těch dokumentů i městský rozměr. Teď, když musí do, roku, do konce roku 2015 vlastně připravit tu chytrou specializaci, bylo by dobré, kdyby ten čas využili také k tomu, aby připravili tu městskou politiku, založenou na principu partnerství. S tím naprosto souhlasím, že v tuto chvíli ještě dostatečně neaplikujeme ten partnerský přístup. Ale ještě máme nějaký čas na to, abychom to změnili, abychom to do těch strategických dokumentů doplnili. A musím také zdůraznit to, že naším cílem rozhodně není nějakým způsobem diktovat politiku členským státům a městům, ale chceme pomoci městům. To znamená, nejde nám o to, abychom někomu něco diktovali, ale o to, abychom pomohli městům vytvořit lepší podmínky pro život. A to je něco, co musíme rozhodně podporovat. Děkuji. Děkuji. Pan Rus, prosím. Eu queria dar aqui uma, uma chega também Děkuji, paní předsedající. Rád bych vám eh, přednesl, jakou mám vizi eh, v této otázce. Vím, že politika městská je nezbytná a já podporuji tento návrh, jak už to bylo řečeno, hlavně naší zpravodajkou a jinými kolegy, kteří mluvili přede mnou. Ale eh, nemělo by, neměla by se tato politika mm, odehrávat eh, tím způsobem, že by se podpořil odliv eh, obyvatelstva z eh, venkovských míst. My samozřejmě říkáme, že stále více lidí žije ve městech, ale rád bych také připomněl, že tento fenomén se děje na úkor dezertifikací malých a středních měst, čili koncentruje se obyvatelstvo v obrovských městech. Není to homogenní přechod do městské civilizace. A jako cena za to je právě e, dezertifikace malých měst. E, to mi dělá velkou starost. Prvním cílem takovéto regionální politiky potom je to, že e, bychom měli bojovat proti těmto asymetrickým vývojům a e, odstraňovat rozdíly, protože jinak budeme ještě podporovat tyto nerovnosti. Samozřejmě máme problémy demografické, máme historická centra, z kterých se stávají geta, tam je třeba je restrukturalizovat a rekvalifikovat. Je třeba, aby lidé se vrátili bydlet do historických center, e, aby nevznikl ten neblahý efekt, který se v těch městech eh, děje. S tímto předpokladem eh, říkám, že já eh, tedy oceňuji tuto zprávu a moje obavy se týkají právě těch problémů, které se vyskytují hlavně ve městech, kde hovoří, kde, mluví, kde bydlí, promiňte, stále více lidí. Děkuji mnohokrát, paní Vesl. Děkuji, paní předsedkyně. A já bych eh, chtěla říct několik poznámek. Ráda bych se omluvila kolegyni za to, že jsem se opozdila a nevyslechla jsem si její zprávu. A to protože jsem uvízla v bruselské dopravě. První poznámka, kterou mám eh, z četby eh, toho dokumentu o politice kohezi, je následující. Během eh, krize jsme zjistili, že venkovské oblasti měly lépe, lépe čelili krizi nežli města. A to, myslím, ospravedlňuje eh, to, že my eh, pokládáme za důležitou politiku, která podporí, která podpoří městské oblasti, protože obrana před krizí, ta by měla eh, být zahájena hlavně tam, kde lidé nejvíc trpěli, to je v městských oblastech. A druhá poznámka, a mnozí tady o tom už hovořili, se týká toho, že existují velice odlišné situace. Jsou velké městské oblasti, které mají obrovské periferijní oblasti, které jsou komplexní a to jsou v podstatě ty největší metropolitní eh, města a tam ta politika musí vzít v potaz tyto příměstské oblasti, protože právě v těchto oblastech se krize projevuje nejvíc a tam vznikají největší problémy. Říkám také panu Brionovi, že pokud oni si myslí, že nepotřebují evropskou politiku, tak eh, dobře, nikdo je nenutí k tomu, aby tuto politiku používali. Každý to může řešit vlastními, eh, eh, vlastními prostředky a vyřešit to, jak chtějí. Ale myslím si, že velká většina evropských velkých měst tuto podporu a tuto politiku investit ze strany Evropské unie potřebuje. Tak jak Evropská unie tuto pomoc poskytuje, tak je jim to mm, užitečné. Existují potom nicméně také města, které mají velké a důležité zázemí venkovské a to bychom měli mít taky na paměti, protože zemědělství, eh, které je v blízkosti příměstských oblastích, eh, se dneska velice silně rozvíjí a může být prvkem, který napomůže rozvoji těchto městských oblastí. Já bych tedy chtěla eh, říci to, že existují různé eh, městské oblasti. Na jedné straně eh, v nich například může být důležitá i politika zemědělská, která může přispět k růstu těchto městských oblastí a může tak napomáhat potírání těch fenomenů, které tam vznikají hlavně v těch příměstských oblastech, které je velice těžké obhospodařovat a jsou tam potom eh, jiné situaci v těch obrovských metropolitních měst. Eh, tam eh, ta krize vůbec působí nejvíc. U mnoha měst je nicméně dobré, když mají zázemí zemědělské, protože tam jim toto prostředí, toto zemědělské zázemí může pomoci. Eh, myslím si, že nelze vůbec si představit města, která by byla úplně odpojena od vlastního území, čili je potřeba, aby tato městská politika byla propojená i s ostatními politikami, to platí eh, stále. A poslední poznámka, když jsem si přečetla tu zprávu o soudržnosti, tak já to ještě potom budu říkat, až budu hovořit jako zpravodaj o politice soudržnosti, ale tam eh, mi z toho vyplývá, že v nových zemích Eh, se děje to, že se ten eh, vývoj projevuje hlavně v hlavních městech, zatímco v těch eh, ostatních městských oblastech, které nejsou hlavními městy, těch se ten růst, růst, který je navázan na evropské fondy, příliš neprojevuje. Čili je třeba, aby politika pro městský rozvoj se neomezovala pouze na velká hlavní města, ale aby Eh, se týkala i malých nebo středních měst, která jsou také důležitá, jsou, mají velký potenciál, ale často eh, se musí eh, potýkat s obrovskými problémy konverze, například přechází z těžkého průmyslu na lehký průmysl, na spotřební průmysl a má velice vážné problémy. A to je třeba vzít v potaz, protože jinak riskujeme to, že ten proces e, rozvoje, inovací a služeb se bude odehrávat jenom v hlavních městech. A vznikne právě ta dezertifikace těch jiných městských oblastí e, v těch zemích, především v těch zemích, které nejsou e, příliš velké v Evropské unii, kde ta tendence je taková, že se hlavní město koncentruje na sebe veškeré fondy. A to se mi zdá eh, evidentní z té politiky soudržnosti, z té zprávy to vyplývá. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pan Polčák. Thank you, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Přiznám, že bych eh, chtěl navázat na kolegyni Breso i na pana kolegu Rua, eh, neboť ten právě důsledky hm, té migrace, které je, která je předpokládána, si myslím, že jsou právě pro venkov mohou být skutečně velmi fatální. Eh, je třeba se zamyslet nad tím že v okamžiku kdy dojde k takovýmto významným přelivům obyvatelstva eh, tak eh, jaksi vylidněný venkov může představovat velmi hluboký sociální problém a proto bych chtěl apelovat na to aby ta zpráva řešila i tady tyto důsledky přesunu obyvatelstva české republice zatím ten jev není příliš patrný my máme eh, šest tisíc hundred and obcí a měst což je velmi vysoký počet a zatím tedy to sestěhovávání do velkých aglomerací eh, není statistikou tedy prokázáno ale i tak se dá předpokládat že mm, jaksi v tom následujícím horizontu jedné dekády asi nastane a představa že se ten venkov vylidní že vlastně dva miliony obyvatel by se přesunuly do měst eh, tak eh, to je pro naši krajinu pro zemědělství prostě katastrofa. to by byla skutečně bez toho že bychom byli na tuto situaci připraveni tak by to mohlo být velmi eh, velmi negativní jev. já vůbec nechci zpochybňovat roli měst to v žádném případě ale eh, měli bychom řešit i tenhle důsledek eh, migrace která je tedy předpokládána. děkuji. Thank you. Thank you. děkuji. prosím. děkuji mnohokrát. Já zastupuji severozápad Anglie. Tam jsou velká města Liverpool a Manchester, ale jsou tam také eh, venkovské oblasti Lancashire a další, je tam pobřežní oblast venkovská a já si myslím, že bychom skutečně se neměli tolik zaměřovat na otázku měst, ale velkých, ale také právě na eh, menší města. Já si myslím, že eh, úlohou evropského poslance je to, abychom zajistili, že všechna obydlená místa, ať už jsou hustě nebo uh, říce osídlená, aby mohla využívat vý, výhody evropské politiky, financí a investic. A je na nás, abychom zajistili, že místní samozpráva, místní podniky a tak dále se připojí že to všechno propojí a že ty investiční balíčky dají dohromady a že se zajistí, že naši občané z toho všeho těch úžasných příležitostí budou mít výhody a v minulosti tomu tak bylo. Manchester a Liverpool se obnovili a je to právě díky tomu, že využili prostředky na eh, regionální rozvoj. A je tedy naprosto zásadní i pro ty venkovské oblasti, třeba Cambry. já jsem tam v pátek byla, eh, setkala jsem se se zástupci podniků a pro ně je velice důležité využít tyto evropské investice je důležité toto zaměření na ty venkovské okrajové oblasti. To nám dává právě to, přináší to okénko do světa. A na to jsme také hrdí. Takže já chci říct, že moji voliči, které zastupuji jak ve městech, tak z těch venkovských oblastí, tak skutečně mm, chtějí, abychom zajistili, že tyto prostředky budeme využívat správně a že skutečně ti, kteří, kteři, které si zvolili, skutečně budou pracovat na tom, aby zajistili, že ty investice poplynou do správných míst. Děkuji, paní Krell. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych eh, jenom velice stručně přispěla, poněvadž ta debata se ke konci mě zdá se tak trošku rozjela. My máme tady zprávu, která by se měla zabývat politikou pro města a e, je to vlastně prst do rány, e, protože máme ten e, rozdíl mezi názvu toho DG, DG Regio a pro mě je důležité, že se určitě musí dělat důležité kroky také mimo města, jestliže se výbor rozhodne jednoho dne, sepsat eh, zprávu o venkově nebo o spolupráci mezi venkovem a městy, tak prosím. Ale teď máme tedy zprávu o politice a myslím, že bychom se měli tedy eh, důkladně zabývat proskoumáním těch měst. Města mohou výrazně přispět k ochraně klimatu, eh, k rozvoji tedy mm, a vývoji techniky a vědy. Eh, opatření na redukci emisí CO2. To všechno jsou věci, které tady někde vysí ve vzduchu, ale mě trošku chybí eh, definice, eh, co chce komise přesně zahrnovat do té městské agendy. A já si myslím, že tady bychom tomu mohli dát ten směr, aby se to ubíralo tam, kde si přejeme a budeme přát příštích letech. Eh, čili měli bychom to držet v jakémsi tvaru a já myslím, že to velice dobře udělala paní, před, eh, paní zpravodajka. Eh, další věc, třeba já si myslím, že demografický vývoj, to je samozřejmě velice důležitá, důležité téma. To téma vylidňování některých oblastí v Evropské unii, to je samozřejmě důležité a souvisí to s dalším vývojem jak městského, tak venkovského prostoru. Ale eh, možná, že bychom to neměli příliš rozšiřovat v této zprávě a nechali zaměřenou jenom na městskou politiku. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. Myslím si, že politi- problém politiky pro města eh, je v tom, že pravdu mají všichni, kteří se přihlásili dnes do debaty. Nicméně je třeba Eh, pamatovat na to, že my chceme vytvořit ty nejlepší možné nástroje pro politiku pro města. Všichni se zhodneme na tom, že taková politika musí existovat, že musí být horizontální a musí se promítnout eh, do všeho, co eh, navrhuje Evropská komise. Myslím si, že klíčem je definice, která, kterou používá už léta pan poslanec Olbrich. To znamená, že je to jakýsi funkční prostor. Města to nejsou ostrovy a nemohou fungovat izolovaně. Hovoříme-li o politice pro města, je to politika růstová. A tady to zaznělo eh, v mnohých příspěvcích. A tento růst musí být kompatibilní s tím, co se děje za správní hranicí města. My můžeme vytvořit ty nejlepší nástroje, ale pokud nebudou spolupracovat místní samozprávy, eh, občané měst, a, tak, a občany venkova, to se všechno dneska promísí eh, otázky vědy, otázky eh, bydlení. Eh, tady není, není úplně možné přesně vyhradit, co je město, jaká je další tedy příměstská oblast a tak dále. Čili pokud ty naše nástroje eh, by měly být co nejpraktičnější a nejpragmatičtější, pak to znamená, že je třeba vytvořit podmínky pro to, aby lidé tam dole byli schopni spolupracovat a uměli využít ty nástroje, které se jim tady nabízejí z Bruselu. Děkuji vám. Děkuji, pane Olbrichte. Vy jste se ještě hlásil do debaty? Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já myslím, že eh, po tom, co tady všechno zaznělo, jestli paní Vestová dovolí, eh, tady potřebujeme, aby zaznělo jedno důležité vysvětlení. Regionální politikou není politikou regionů, ale politikou pro regiony. A také ta politika o městech, to by mělo být opět politikou pro města. My nechceme zasahovat do měst. Toto je politika pro města, politika, kterou je chceme podpořit. My chceme udělat všechno pro to, abychom motivovali členské země a jejich vlády, aby dávali více nezávislosti městům ano, a my v Evropské unii skutečně chceme poskytnout větší prostor městům. Čili toto je naše politika, nezasahovat do, na tu úroveň město by bylo proti subsidiaritě. Ano, děkuji. E, ještě někdo by si přál promluvit? Není tomu tak, děkuji. Takže e, teď dám slovo zástupci komise, pan Eh, Vladislav Piskoš. Děkuji paní eh, předsedající a děkuji eh, členům výboru REGI. My jsme vám naslouchali velmi pozorně. My v současné době finalizujeme shrnutí veřejné konzultace na základě sdělení z července a konzultací, eh, které proběhly eh, koncem září. My jsme dostali zhruba 120 připomínek, většina, eh, více než polovina členských zemích se tím také zabývali, čili nedostali jsme od nich stanoviska a taktéž od mnoha institucí a asociací, od výboru regionu a výboru ECOSOC. Eh, tam se, myslím, připravuje stanovisko a my eh, samozřejmě se těšíme na vaši zprávu. Zatím eh, jsme nedokončili analýzu veřejných konzultací Přesto je patrné, že eh, ještě je třeba odvést určitou práci eh, tak, aby eh, byla naplněna očekávání. Čím chci říct toto? Mnozí z vás řekli, že politiky EU mohou mít na města určité rozporné nebo negativní dopady. Je tady třeba debata, jak lépe zohlednit potřeby měst při utváření evropských politik. Je tady problém, zda máme vhodné metody, které nám toto umožní dělat. My si provádíme strategické posouzení dopadu politických iniciativ, čili není to jenom otázka pro, ve práce pro eh, výbor regionu. My bychom si přáli vědět více o tom, jak eh, lépe analyzovat dopady našich politik na města. Eh, z veřejných konzultací zazněl jasný signál, že je zde poptávka po lepším koherentnosti a koordinaci mezi jednotlivými eh, odděleními komise v jejich přístupu k městům. My tento signál bereme vážně. My máme různé eh, výbory a také mezi nebo interskupiny v komisi, které se zabývají právě styky, stykem s městy. A e, to znamená, že je třeba s nimi včas e, konzultovat věci, dohodnout se na let čems, abychom e, neměli tedy negativní dopady. Já se domnívám, že to DG region, které se nyní jmenuje Region and Urban Policies, tak, že to nereflektuje pouhou kosmetickou změnu. A abychom naplnili očekávání a naplnili dobře, tak určitě budeme ještě dále pracovat na tomto tématu. A já bych chtěl taky ještě zdůraznit, že pečlivě budeme a analyzovat eh, vaši, eh, vaši eh, zprávu a budeme dále v kontaktu. Děkuji. Děkuji vám. My budeme samozřejmě sledovat vývoj v komisí dále. A součástí naší práce je vypracovat kvalitní zprávu z vlastní iniciativy. Já věřím, že dnešní debata eh, prospěla paní zpravodajce a stínovým zpravodajům a že se můžeme těšit eh, na únorové výsledky eh, příštího roku. Věřím, že to zvládneme. A teď ještě má slovo paní Westfal. Děkuji. Stručně já říct, že ta debata, to množství příspěvků, ukazuje, že téma eh, agenda pro města, eh, já to tedy ještě jednou zopakuji, je eh, mi to, že tady ne všichni byli od začátku. Pro mě je vysloveně důležité to, abychom nikdy se snažili nebo nerozdělovali městský prostor a venkovský prostor toto e, není žádný spor, žádné soupeření, je to prostě něco, co patří k sobě. A e, musím říct, že mnozí političtí e, odpůrci se to právě snaží prezentovat jako rozpor. A já zdůraznuju, že jde o všechna města, nejenom ta velká města, ale i menší města a městečka. Každopádně město je motorem eh, rozvoje, motorem hospodářským a eh, z něho do jisté míry žijí tedy příměstské oblasti. Město, i když má třeba jenom tři tisíce lidí, i toto je důležité město, eh, pokud se tedy rozhodne na místě, že toto bude považováno za město. města de facto nemají dneska možnost eh, dosáhnout na nějaká opatření, fondy a tak dále. Právě o tom eh, se vede debata už eh, nějakou dobu v souvislosti s všeobecnou směrnicí. České země si to nepřejí, ale my jako Evropský parlament si přejeme, aby města měla tento nástroj, aby měla tuto možnost a proto sepisujeme tuto zprávu. Já myslím, že to ukázala také debata, tedy to, že je tato zpráva důležitá. No a jak to bude vypadat dál, no tak to se uvidí. Já věřím, že se nám podaří tu zprávu dělat dobrou a kvalitní, poněvadž to znamená pokrok pro města a regiony v Evropské unii. Ano, děkuji vám. Děkuji vám za toto dobré shrnutí a já přeji vám mnoho úspěchu v další práci. Naším dalším důležitým bodem je rovněž výměna názorů a je to zpráva z vlastní iniciativy. Komise každé tři roky zveřejňuje zprávu o politice soudržnosti tato zpráva se ohla, ohlíží za eh, politikou soudržnosti na leta 2007 až 2013 a konstatuje se, že v posledních letech, tedy od krize, nastal eh, úbytek prostředků eh, pro politiku soudržnosti a vnímáme určité zvětšování rozdílů mezi regiony. Eh, příští generace politiky soudržnosti eh, na leta 13 až 20 eh, je charakterizována soustředěním na energetickou účinnost, menší projekty, tak dále. Nebudou to ty velké infrastrukturní projekty a dnes si vyslechneme pana zpravodaje Deutsche který už nám prezentoval eh, svůj, svůj návrh zprávy. Dnes tady budeme mít další debatu a pravděpodobně v květnu bude potom hlasování o konečném produktu. My zde máme také zastupce komise z DG Regio, paní Katarina Rubianis a DG Employment, paní Koleva. No a já nejdříve dám slovo panu zpravodaji Dojčovi. Děkuji, a szót, tisztelt el... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Európai Bizottság kohéziós jelentései fontos dokumentumok. Zprávy o politice eh, v komise jsou velmi důležité, jsou to takové klíčové eh, dokumenty o politice soudržnosti. Eh, pátá zpráva o politice soudržnosti byla zveřejněna v listopadu roku 2010 a dnes jsme přešli k období po roce 2014. Od ledna roku 2014 došlo k hluboké změně eh, v politice soudržnosti. Nyní eh, v té šesté zprávě, eh, kterou se zabýváme v parlamentu, můžeme říci, že to je obdobně důležitý dokument. Myslím si, že tato zpráva nám poskytuje eh, výbornou možnost pro to, abychom nastartovali eh, novou politiku soudržnosti v Evropské unii. Eh, článka, článek 170 TF říká, že Evropská komise předkládá radě a Evropskému, pro, Evropskému parlamentu a výboru regionu a návrhy pro uskutečnění uh, spolupráce na teritoriální úrovni. My máme nyní výměnu názorů k této šesté zprávě. A tato šestá zprávě se soustředuje na regionální politiku, na eh, škodlivé dopady ekonomické krize. A propojuje politiku eh, soudržnosti se strategickými cíly Evropa 2020. Politika soudržnosti se projevila jako zcela nezbytná politika, protože přispívá eh, k tomu, že zmírňuje dopady ekonomické krize. V, mnozí, v mnohých členských státech strukturální fondy a fondy soudržnosti jsou eh, základním prostředkem, eh, kterým se čelí krizi, protože jednotlivé státy eh, mají velké zadlužení a malé zdroje pro vlastní národní investice. Účinky krize by byly ještě horší, kdyby nebylo možné využívat těchto evropských zdrojů. Eh, přes všechny tyto pozitivní dopady politiky soudržnosti nicméně je eh, celý, celá koheze ohrožena krizí. Eh, existují mnohé oblasti, v nichž se vývoj zastavil. Kromě toho, tato krize způsobila potíže i při dodržování strategie, cílu strategie politiky 2020, Evropy 2020. Čili eh, příspěvek této politiky soudržnosti je zcela zásadní pro držení cílů eh, politiky eh, koheze. Já bych měl dvě základní poznámky. A tím začíná vlastně tu moji zprávu. A na to se soustředím ve své práci především. Je třeba ukončit problémy s likviditou. Tedy musíme opět nastartovat růst v programačním období pro roku 2007 až 2013. Eh, zde eh, došlo k opožděným platbám o 23,4 miliard a to vlastně ohrozilo celou udržitelnost a uvěřitelnost této politiky soudržnosti. Opakuji, tato politika je zcela zásadní, protože zmírňuje dopady krize a pomáhá eh, jak už jsem řekl, dosáhnout cílu politiky strategie 2020. Když se vrátím k, té, k těm spožděným platbám, tak to vlastně spožďuje eh, realizaci programu eh, soudržnosti a má to velký dopad na národní rozpočty. Eh, krize těch plateb, která pramení v tom období 2007 až 2013, tak to se odráží i v programech na rok 2014 až 2020. To totiž má dopad na e, jednotné, na jednotlivé rozpočty a ohrožuje tu celou politiku soudržnosti. E, platební e, disciplína u fondů soudržnosti to neznamená, že by se tyto fondy měly zcela správně a legálně používat, ale znamená to i to, že faktury musí být včas zaplaceny. Musíme se vracet k základním cílům této politiky, to je podpora eh, konvergence eh, všech regionů Evropské unie, hlavně těch, které jsou opožděné. Eh, cíle této politiky mm, se měnily v čase, protože byly vázané na strategie, které se také vyvíjely. A vidím zde tady určitou tendenci, podle níž politika soudržnosti se používá eh, pouze k tomu, aby se dosáhlo cílu této strategie politiky 2020. A tato tendence je tedy zcela jasná, i když ve zprávě se hovoří i o tom, že tato politika se musí vracet ke svému původnímu cíli, to jest eh, vyrovnat rozdíly v rozvoji mezi jednotlivými evropskými eh, zeměmi. Musíme se k tomuto původnímu eh, cíli vrátit a musíme udělat to, aby tato politika soudržnosti eh, byla slučitelná s s potřebami, s, s potřebou vyrovnat rozdíly v rozvoji jednotlivých krajů v Evropské unii. Zdůrazňuji, že třeba přispět k lepšímu používání fondů i e, pomocí nových smluv a nových partnerství. Podle mého soudu existuje další velice důležitý bod, který e, začlením do mojí zprávy, to jest e, budoucnost. Budoucnost této politiky soudržnosti. Musíme dobře vymezit tuto politiku ve spojením s investičními plány Junckerovy komise. My na ně čekáme. Zřejmě budeme o nich vidět v polovině roku 2015. Jedná se o 15 miliard investic do podpořování infrastruktur, zaměstnanosti a politika soudržnosti má podobné, obdobné cíle jako tyto investiční plány. Jedná se o finanční dotace, která je zrovnatelná v roce 2015 až 2020. Eh, jedná se o více jak 300 miliard eur. Čili musíme propojit eh, politiku Junkerovu s politikou soudržnosti. V období roku 2014 až 2020, eh, to je období, které jsme zrovna zahájili, máme problémy s odsouhlasením této politické linie je třeba se tedy soustředit nyní na eh, uskutečňování této politiky. Nemůžeme zapomenout na to, že eh, rok 2019 bude zcela zásadní. Budeme mít nový Evropský parlament a eh, novou Evropskou komisi. A tyto dvě nové instituce se budou muset zabývat doplňováním strategie Evropské unie 2020. Ten nový parlament a nová komise se budou muset zabývat i novým finančním tříměsíčním, tříročním eh, rámcem eh, v období, které bude následovat po roce 2020, čili eh, tady budou zcela zásadní úkoly, kterým budou muset čelit. Existují samozřejmě omezení rozpočtová, ale už nyní musíme myslet na to, jaká bude politika soudržnosti po roce 2020. Já jsem přesvědčen, že eh, jednotlivé, eh, jednotlivá společenství musí stát v, v centru zájmu této politiky po roce 2020. Šestá zpráva eh, o politice soudržnosti je velmi obšírná, mnoho prvků budu za, bude začleněno do mé zprávy. Já se nicméně soustředím na to, co povede k konkrétním výsledkům pro naše občany a soustředím se na to, co bude mít i nepřímé dopady na ostatní politiku. Kromě toho, eh, investiční eh, fondy musí být propojeny i fondy s těmi, které jsou přítomny v národních rozpočtech. Eh, makroekonomické mm, podmínky jsou obtížné, je třeba eh, dokonalé transparentnosti ve všech případech, kde eh, dochází k přerušení financování. Eh, je třeba mít na paměti i to, že Evropský parlament očekává, že bude informován o všech e, změnách, k nímž dojde v budoucnosti. Co se týče zaměstnanosti, e, také na tento bod bych se rád soustředil. Zaměstnanost je zcela neoddělitelná od e, problematiky malých a středních podniků a od vzdělávání mladých. Je třeba zaručit nástroje, aby tyto nástroje naší politiky podporovaly zaměstnanost a nová pracovní místa paní předsedající a vážení kolegové. Jsem přesvědčen o tom, že musíme uh, opět nastartovat tuto politiku soudržnosti pro období 2014 až 2020. Jenom uh, tak budeme moci zajistit uh, maximální využití všech nástrojů, které máme k dispozici. Jenom takto budeme moci zaručit že investice a strukturální fondy eh, se zároveň s kofinancováním z národních států eh, obdrží konkrétní a hmatatelné výsledky. Nyní si rád vyslechnu eh, názory kolegů k této šesté zprávě. To je pouze začátek našich konzultací a jistě se v příštích měsících budu zabývat spoluprácí se všemi Děkuji mnohokrát za prezentaci a teď už dám slovo stínovým zpravodajům, paní Breso jako první. Grazie. Děkuji, paní předsedající. Já bych vyšla z první poznámky. Eh, vyslechla jsem si eh, to, co kolega nám zde přednesl. Eh, politika soudržnosti zaručila až do doby krize snížení rozdílů v Evropě mezi jednotlivými státy zajistila i růst zaměstnanosti a celkově rozdíly v Evropě snížila, i když eh, ty rozdíly ještě přetrvávají. Problém je ten, že od roku 2008 se situace naprosto změnila a tak eh, ty eh, rozdíly mezi jednotlivými krajinami se opět prohlubují a ještě nemáme všechny údaje o období krize, takže v důsledku toho cíle eh, Evropa 2020 eh, se nám eh, vzdálily v mnoha, v mnoha, podle mnoha parametrů. Jak již jsem řekla v předcházejícím vstupu, krize postihla hlavně městské oblasti, zatímco venkovské oblasti byly schopnější se krizi bránit. Proto tedy ospravedlňujeme to, že politika soudržnosti se soustředuje v současné době hlavně na městské oblasti, aby jim pomohla e, k opětnému růstu. Třetí poznámka je v tom smyslu, že e, jsme dobře e, posílili jak vývoj, tak vzdělávání, ale schopnost inovace zůstává soustředěna hlavně v některých těch nejsilnějších krajích. A proto toto je problém, protože nevidíme, že by ty inovační schopnosti expandovaly do okrajovějších oblastí. A i e, to budeme muset brát v potaz e, v vypracování příští e, politiky soudržnosti, při jejím vypracování jejich příštích linií. Mohla bych ještě učinit mnoho dalších poznámek, ale už tady kolega připomněl, že krize ve většině členských států donutila státy k tomu, že zredukovali investice a to v podstatě znamená, že v mnoha eh, oblastech investice, které byly vázány na politiku soudržnosti, eh, jsou vlastně jediné, pokud ne jediné nebo převládající investice, které mají. A to je trochu v rozporu s principem eh, politiky, která by měla být přídavná a ne substitutivní. Takže riziko je, že krize eh, přetvoří tuto politiku soudržnosti, která bude nahrazovat investice, které by měly eh, být eh, realizovány jednotlivými státy. A to je bod, o kterém bychom měli s komisí diskutovat hlavně s novou komisařkou. A třetí pozitivním bodem je to, že politika soudržnosti během let přešla od politiky, která se týkala pouze e, méně vyvinutých oblastí, přešla k politice, která podporuje rozvoj ve všech oblastech, ve všech krajích, i v těch, které jsou vyvinuté, ale které mají nějaké jiné problémy, například e, No, problémy s vyrovnáváním se měnící se situace. A to si myslím, že byl velký úspěch i našeho parlamentu, který pracoval hodně na tom, aby tato politika eh, byla regionální pro všechny. Do budoucnosti. Eh, věřím, že eh, do budoucnosti bychom měli připomínat, že je důležité, abychom opravdu uskutečňovali Multilevel governance to neznamená, že se zastavíme u jednotlivých krajů, ale jak řekla kolegyně Westphal a také ostatní to připomněli, že musíme zapojit i města do, eh, toho, eh, do těch plánů, do plánů nové politiky. Nebudou se jenom tedy eh, soustředovat na využívání zdrojů, ale budou se podílet i na vypracování této politiky. A pozor, zde jsou ale dva problémy. Problém, že státy budou opět centralizovat, protože budou mít méně fondů pro investice, takže budou chtít je centralizovat, udržet si je, to je potom eh, ale regionální politika, ne národní politika. A druhým bodem je to, že je zde riziko, které je vázané na téma eh, podmíněnosti makroekonomické. A řečnice vypnula mikrofon. A to, že je třeba, aby kraje byly i eh, zapojeny do Eh, do hodnocení této podmíněnosti makroekonomické v příštích letech věřím, že eh, ta sázka eh, se bude odehrávat na úrovni schopnosti ověřit nejenom to, že ty fondy byly dobře použity, ale i jakých konkrétních výsledků se díky těmto investicím dosáhlo. Dále je třeba rozšířit inovace do všech krajů a za třetí používat. A já tady navazuji na to, co kolega řekl a s čím souhlasím eh, propojit politiku soudržnosti s eh, Junckerovým plánem, protože, jak je známo, ten Junckerův plán eh, navrhuje, že podpoří tedy konektivitu v Evropě, jak na úrovni dopravy, tak na úrovni elektrického propojení, elektronického propojení, digitálního propojení, tedy vysokorychlostního internetu. Čili tyto investice, pokud budou dobře napojeny na politiku soudržnosti, umožní to, že snížíme eh, rozdíly mezi jednotlivými krajinami v Evropě, protože mnohé tyto rozdíly eh, pramení nejen z lokálních problémů, ale i z potíží těch marginálních oblastí připojit se s těmi, které jsou více rozvinuté, které jsou centrální. Tady myslím, že my všichni bychom měli navrhnout eh, koherenci a propojení mezi tím eh, novým plánem velkých investic v Evropě a těch, eh, které souvisí s politikou soudržnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dále paní Tomašič. Děkuji mnohokrát. Tato šestá zpráva o soudržnosti poskytuje takový globální přehled o předané hodnotě evropské politiky soudržnosti, která je velice důležitým zdrojem investic jako hospodářského růstu a pokroku v členských státech. Ta vleklá krize, hospodářská krize, zabránila celé řadě regionů v tom, aby dosáhly cílů strategie EU 2020, což je 75% zaměstnanost v věkové skupině 20 až 60 let. Evropské investiční fondy jsou klíčovými nástroji pro dosažení cílů z této strategie EU 2020. A abychom mohli využít ty fondy účinněji, potřebujeme mít mechanizmy, takové mechanismy pro zprávu a koordinaci na vnitrostátní a regionální úrovni, které zaručí tedy to, že budou tyto fondy řádně využívány. Takže já vítám založení nové pracovní skupiny v rámci generálního ředitelství pro regionální politiku, která napomůže členským státům využít prostředky z předchozího programovacího období až do konce roku 2015 a která jim také pomůže se lépe vyrovnat s těmi hlavními problémy a pomůže jim vyhnout se spožděním při zahájení programů v novém programovacím období. Chorvatsko je vlastně trošku pozadu v tuto chvíli za ostatními členskými státy, pokud jde o využívání těchto prostředků, protože téměř všechny členské státy využily 50 a více eh, prostředků s předchozím programovacím eh, období a v Chorvatsko je pozadu, protože využilo zatím asi jenom 20 prostředků ale všechny oblasti investic by samozřejmě měly být založeny na dobré investiční strategii, která je schopná dobře identifikovat konkurenční výhody a je schopná také dospět k nějakým chytrým řešením, tak aby každý region mohl dosáhnout svého maximálního potenciálu. Děkuji, pan Mecklenburg. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě tato šestá zpráva o soudržnosti nám poskytuje přehled o posledním období, ale také nám ukazuje, jaké jsou před námi problémy a výzvy. Zažili jsme velice krizová období vzhledem k recesi hospodářské, finanční. Zažili jsme pokles veřejných investic a naopak zvýšení především nezaměstnanosti mezi mladými lidmi. Takže ty výzvy před námi jsou obrovské. Já si myslím, že je velice dobré, že došlo k přesunu zaměření od investic do infrastruktury směrem větší podpoře pro malé a střední podniky, inovacím a k novým typům inovací v oblasti sociálního začlenění, zaměstnanosti a sociální politiky. Na druhé straně si myslím, že pokud skutečně si chceme stanovit cíle, měli bychom je definovat konkrétněji. Potřebujeme chytřejší přístup. Chytřejší v tom smyslu, že bude konkrétnější, měřitelnější, realističtější a také časově vyváženější. Takže já doufám, že sedma zpráva a politice soudržnosti nám poskytne přehled, ve kterém budou patrné konkrétnější výsledky, protože potřebujeme mít politiku, která je více zaměřená na výsledky. Já bych teď chtěl zdůraznit několik důležitých věcí. Myslím si, že jsme na správné cestě. Samozřejmě ještě musíme počkat a uvidíme tedy, jak si na důkazy. Uvidíme, jaké budou vypadat ty operační programy, až skutečně začnou fungovat, protože tyto operační programy nejsou jenom výsledkem partnerských dohod, ale také celkové strategie. zaměřené na konkrétnější regionální investice, na tu chytrou specializaci, strategii v oblasti dopravy a tak dále. Takže uvidíme, jaké budou výsledky nejenom těchto všech strategií, ale také operačních programů a z nich financovaných projektů. Musíme zajistit, aby administrativní zátěž nebyla příliš vysoká. Samozřejmě jsme schválili už teď ten, tu procesní část, ale mám trošku obavy, když tady slyším například v Nizozemsku, že jsou obavy z velkého počtu kontrol, že je spousta auditů a už nezbývá mnoho času a kapacit na to, abychom skutečně pomohli malým a středním podnikům získat finance. Takže si myslím, jako všechno v životě, jde o správnou rovnováhu, dosažení správné rovnováhy. Takže dosáhnout správné, spravedlivé rovnováhy vyváženosti mezi kontrolami a audity, které samozřejmě potřebujeme, Potřebujeme mít takovéto nástroje, ale na druhé straně také potřebujeme mít kapacitu pro řízení projektů a potřebujeme dobré nápady, které podpoří růst, které se promítnou do takových projektů, které získají financování a ve výsledku, a to je hlavní cíl, zlepší hospodářský růst a prosperitu v Evropě. Takže já si myslím, že to, na toto je důležité pamatovat a musíme samozřejmě také velice pečlivě sledovat činnost Evropské komise. Nemusíme tady opakovat znova tu debatu o významu té měst, toho městského rozměru, ale myslím si, že je důležité také spolupracovat s Evropskou komisí a apelovat na ní, aby aktivně zapojovala města a příměstské oblasti, aglomerace, do provádění těchto politik. Poslední kritická připomínka stanovili jsme si hezký cíl 5 Evropského fondu pro regionální rozvoj pro města. To je minimální částka, která má pomoci městům eh, k integrovaným investicím do těch jejich městských oblastí. V některých státech v předchozím období jsme měli daleko vyšší částky. A teď dochází k tomu, že některé vnitrostátní, národní, ale i regionální vlády využívají tu zásadu 5% k tomu, byli poměr veřejného zapojení. A to by v mém, podle mého názoru neměl být ten princip, proč máme takové to minimální procento stanovené. Rozhodně by to neměl být důvod pro to, aby si vnitrostátní úřady řekly, že když nám stačí 5%, tak už nemusíme hovořit o tom, že je třeba někoho dále lépe zapojovat. Myslím si, že bychom ty strategie měli využít jenom jako tak nějaké východisko a měli bychom si uvědomit dobře, že za několik let na konci období, že i rozvoj měst bude tady financován potřebnými penězi, protože, a to už se tady opakuji, myslím si, že když hovoříme o hospodářském růstu, o prosperitě, tak obrovské množství těch věcí důležitých se uděje právě ve městech. Děkuji, děkuji mnohokrát. Dál, dále je na řadě pan Juaristy Bounds, jestli vy, správně vaše jméno vyslovuji, pan další stínový zpravodaj, ano, děkuji. Eh, Jenom dva komentáře. Eh, dopad krize by byl horší bez politiky soudržnosti, ale možná můžeme i říct, že politika soudržnosti je jedna z evropských politik, která eh, měla nejmenší úspěch vidíme, že na sociální úrovni a na ekonomické úrovni eh, je úplně jasný propad, čili eh, nemůžeme se si tady něco nalahávat. V mnohých státech a v mnohých místech opravdu věci probíhají velice špatně. Eh, zároveň ale si myslím, že by to měla být politika především pro všechny. A mnoho programů by se nemělo centralizovat, soustředovat jenom do, v některých státech k tomuto dochází a tak se oslabuje sociální rozměr. Alespoň v některých eh, městech, obcích eh, by eh, tyto dimenze by měly být decentralizovány tak, jak se, tomu, jak se to již objevilo i v předcházejících diskuzích. A abych ještě dodal jeden další nový bod, myslím si, že ta zpráva nebude v potaz uh, Eh, přeshraniční spolupráci. I ta byla jednou z eh, hodnot eh, této politiky a podle mého soudu trochu mizí z našich programů. A pak je třeba dát si pozor na tu myšlenku, že se propojí plán Juncker s politikou soudržnosti. Neboli dát si pozor na to, že tato zpráva vlastně jenom bude Eh, jinak orientovat eh, fondy. Už někdo eh, jiný se tady vyjádřil k tomu skepticky, k této eventualitě. Já si myslím, že je třeba samozřejmě řešit problémy v likvidici a spožďování plateb. To je zcela prioritní. Potřebovali bychom konkrétnější plán a konkrétnější návrhy pro tento případ. Děkuji, paní Lindke. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že eh, v debatě, která zde probíhá, eh, byly zmíněno mnoho důležitých eh, bodů. Myslím se, že musíme pamatovat na to, proč je to pro parlament tak důležité. Já myslím, že bychom se na to měli podívat spíše Eh, z opačné strany a sice ptát se, eh, jak by nám tato zpráva mohla pomoci eh, učit se pro budoucnost. A co se tedy můžeme naučit ze strukturální a kohezní politiky předchozích let. Regionální politika Eh, by měla být a bývala v minulých letech eh, protiváhou politiky škrtů a mnohdy zabránila eh, horšímu vývoji. A vzhledem k tomu, kolik desítek milionů tato politika obsahuje, je jasné, že rozdíly by byly obrovské nebýt tedy této politiky. Nicméně musíme být konzistentní. Na druhé straně eh, my tady dáváme k dispozici peníze a eh, na druhé straně eh, jsme v mnohých věcech na akce schopní na, ve městech, na vesnicích a na venkově kvůli škrtům. Pak je tady otázka dobrého řízení, to znamená boj proti korupci, zneužívání peněz a tak dále. Zpráva účetního dvora Eh, nám vytkla mnoho věcí, na kterých je třeba popracovat a myslím, že je důležité, aby z našeho stanoviska bylo jasné, že vzhledem ke stávající chybovosti musíme bojovat proti zneužívání korupci. Eh, velice důležitý bod je také zelená ekonomika. Eh, v, té, v tom hodnocení Eh, se ukazuje, že je třeba se soustředovat na zelené energie, ale znamená to také mnohem více. Hovoříme o udržitelnosti, ochraně životního prostředí, biologické diverzitě a utváření hospodářství tak, aby, abychom byli schopni dlouhodobě fungovat na této planetě a za jejími zdroji. A třetí bod je otázka partnerství, principu partnerství. My se neustále dozvídáme, že ten princip partnerství zatím nefunguje tak, jak by mohl či měl. A já myslím, že jako regionální výbor bychom měli se soustředovat na to, aby to byl skutečně Eh, centrální součást naší spolupráce s partnery a protěžky. Děkuji. Zdá se mi, že zde není přítomna paní Dinolfi. Takže budeme pokračovat eh, panem Blanko Lopezem. Děkuji, paní předsedající. Souhlasím s tím, co eh, řekla kolegyně Breso, takže nebudu dodávat mnoho. Nicméně, jedna věc v té zprávě eh, mi dělá starosti. V Evropské unii došlo k došlo v Řecku, ve Španělsku, v Irsku, eh, došlo k, k redukci až o 60 Myslím si, že eh, došlo k redukci investic tedy. Eh, jediná politika, která v těch eh, zemích tedy nyní funguje, je politika soudržnosti. Proč? Je to vlastně důsledek politiky šetření a jak už tady zaznělo mnohokrát, tato politika ohrožuje solidaritu, pokrok, rovnost i vůbec eh, dobrý, dobrou životní úrovně eh, v Evropě, hlavně na jihu. Eh, to šetření vlastně zabránilo tomu, aby Evropa mohla překonat krizi a tak riskuje, že nás povede do nové recese. Tato zpráva zdůrazňuje některé aspekty, které společně se zvýšením nezaměstnanosti a snížení veřejných služeb Eh, žádá, aby se tato strategie šetření eh, ukončila. A eh, plán Junckerův je první krok k tomu, aby se tato situace napravila. Já jsem přesvědčen o tom, že synergie Junckerova plánu s, tedy s politikou soudržnosti napomůže k překonání nejistot a potíží, kterým které dopadají na mnohé evropské země. Je ale třeba, aby bylo eh, jasně řečeno, že budou placeny závazky. V té zprávě se říká, že eh, celá konvergence v Evropě je zbržděna a že dochází ke spožďování plateb o 25 miliard eur. A nyní jsou tady i spožděné eh, platby kvůli odsouhlasení operačních programů pro to samé období. Evropa potřebuje změnit eh, linii, nemůže už čekat dále a tato situace eh, je třeba řešit. Je eh, naprosto nutné, abychom se vrátili k tomu, že se evropští občané budou cítit svázaní s evropským projektem. Děkuji, eh, paní předsedající. Já bych se chtěl pozastavit hlavně u aspektu, který se týká malých a středních podniků. Eh, vzhledem k tomu, co zde zaznělo, myslím, že je eh, důležité dá také možnost, aby tyto fondy byly tímto směrem použity. Eh, to v této šesté zprávě eh, zaznívá, protože, jak vy všichni víte, eh, ze 70 miliard přecházíme na 140 miliard eur, které budou k dispozici v příštích sedmi letech. A to jsou zdroje, které budou určeny především pro malé a střední podniky. A to proč? Protože ekonomická krize vlastně srazila na kolena ekonomický systém v Evropě, ale hlavně eh, výrobní systém v Evropě, který je mm, zastoupen na 90% hlavně malými a středními podniky. A eh, to jsou podniky bez velkých nástrojů, bez velkých možností pochopit, eh, mm, jakým způsobem mohou přistupovat k problémům, které nemají možnost, aby vlastní výrobky umístili je na stále globálnějším a konkurenc, konkurenčnějším trhu. Je třeba, aby politika regionální eh, byla, aby se soustředila na tento aspekt. I eh, s tím, eh, že by měla přispět a napomáhat těmto malým a středním podnikům, protože je jasné, že existují důležité projekty, že existují zdroje, ale je jasné, že je třeba také umět s těmi zdroji pracovat a že je třeba, eh, aby tito lidé chápali eh, jazyk, který Evropa používá a cíle, které si Evropa vytyčila, protože často chybí právě toto. Eh, chybí propojení těch jednotlivých aspektů, takže je tu určitá e, ekonomická nerovnost, sociální nerovnost a máme jisté cíle. Ale domnívám se, že musíme také vyjádřit e, velkou starost e, pro spoždění programa, programovacího období, protože jenom dobré programování potom odstartuje dobrou politiku soudržnosti. A domnívám se, že, jak říká i komise v té zprávě, bude zcela zásadní, bude zcela zásadní výsledek vyjednávání, která zrovna probíhají o tom, jaké strategie bychom měli eh, použít. Jsme ve velkém skluzu a náš eh, výbor je vlastně spoluzákonodárcem v parlamentu a parlament by měl informovaný dobře o tom vyjednávání, která zrovna probíhají. Takže Eh, myslím si, že kritickým bodem je, že eh, máme málo operačních programů, které byly přijaty a pokud nebudeme chtít eh, přepsat vůbec všechny fondy, které nebyly použity v roce 2014 a nebudeme chtít ještě prodloužit ty termíny, tak bude potřeba revidovat víceletý finanční rámec. Myslím si, že ty operační programy by měly být přijaty Eh, do eh, konce roku 2014. Je tedy třeba také, abychom se na to soustředili, eh, abychom se soustředili například také na mladé, protože souhlasím s kolegou v tom, že kritizoval to, že existuje mnoho fondů, existuje mnoho politik, ale výsledky hlavně v tom, v tom aspektu těch podpory mladých, tam se nedostavují. Máme absurdní eh, procento nezaměstnanosti a myslím, že o tom je třeba se zamyslet a myslím si, že je důležité, abychom eh, toto zamyšlení měli hlavně v našem výboru. Děkuji. Děkuji. Pan Eterič. No, děkuji. Jako vždycky je to zajímavá rozpráva. Já jsem si poslechl tu diskuzi a připomnělo to mi to příběh, který jsem nedávno slyšel od Václava Klauze. On nám říkal o nějakém americkém akademikovi, který ho navštívil a zeptal se ho, proč tolik lidí v Československu jak se si neužívá ten marxistický systém a on mu odpověděl, no asi zjistíte, že na té vaší kalifornské univerzitě je víc marxistů než v celém Československu, tak možná, kdyby slyšel tuto diskusi, tak by ho Eh, možná napadlo, že je víc marxistů v Evropské unii dokonce, než bylo tehdy v Československu, protože neslyšíme nic jiného než redistribuci. Redistribuce je třeba redistribuovat, redistribuovat finance z jedné strany na druhou a že bychom možná potřebovali eh, více kontrol z centra a tak dále. A to se mi a celé řadě z nás zdá povědomé a v podstatě se mi zdá, že tady chceme opakovat chyby z minula, jak politicky, tak hospodářsky. Zdá se, že se nám tady znovu objevují ty chyby z minulosti a chceme je opakovat. A myslím si, že všichni se shodneme na tom, že způsob, jak se dostat z krize a recese, je růst. Ale ty cesty ta správná cesta k růstu je naopak snížit zapojení státu, snížit daně a pomoci všem, aby si mohli užít jaksi své politické a hospodářské svobody. Demokracie v suverénním státu naopak zastavuje tu úroveň soudržnosti, o které vy tady hovoříte. K tomu nemůže dojít, když máme suverénní demokracie, protože lidé v různých oblastech mají různé priority. Všichni jsme jednotlivci, individua. Měli bychom na to být hrdí a všichni bychom to měli také vzájemně respektovat. Měli, je to něco, co bychom měli oslavovat. Naše lidská individualita, to je něco, co nás definuje. A ten, tyto pokusy o homogenizaci přes systémy, hranice, ten prostě je odsouzen k záhubě a prostě to nemůže fungovat nikde na světě. Měli bychom se zaměřovat na to, že jsme skupina lidí, kteří chceme vzájemně pro sebe to nejlepší a měli bychom spolupracovat tak, abychom umožnili v jednotlivých našich zemích eh, svobodě růst a prospívat. A nemůžeme jaksi něco takového eh, tady pošlapat. Děkuji. Děkuji. Paní Maletič. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla jenom říci, že minulý týden Evropská komise zveřejnila eh, výroční průzkum růstu a v něm bylo zdůrazněno, že společně s investicemi, aby bylo možné podpořit hospodářský růst, potřebujeme také strukturální růst a fiskální konsolidaci. Myslím si, že to je také dobrý vzorec pro politiku soudržnosti a evropské fondy. Takže musíme investovat naše peníze, naše finance, nejenom je musí, že je musíme směrovat do investic, ale také do strukturálních reform, reform a musíme podporovat chytrou fiskální konsolidaci ve členských státech, protože máme problém s rozšiřováním podnikání v členských státech a máme neustále problémy s realizací politiky soudržnosti v členských státech ta implementace, realizace je pomalá, na trhu je stále příliš velký počet překážek a je třeba se s tím vypořádat, abychom mohli fungovat účinněji. Když porovnáme ten nový plán pana Junkra a politiku soudržnosti, tak jsou to dva velice odlišné nástroje. Protože v politice soudržnosti Máme přesnou částku, poměrně velikou. Samozřejmě to je, nad tím je teď tady trošku otazník vzhledem k tomu spožďování plateb, ale když to analyzujeme, tak v evropském rozpočtu máme 350 miliard eur, které jsou vyčleněné na politiku soudržnosti. A tam je potom ještě ten multiplikační eh, efekt na úrovni členských států, analyz, analýzy říkají, že ten uh, multiplikační efekt je 9, ten faktor je devítinásobný jaksi. Takže tady máme potenciální možnost 3150 miliard eur. To je ta celková znásobená částka na investice do málo rozvinutých oblastí. A když to porovnáme s novým evropským financem pro strategické investice, tak tam máme pouze 5 miliard eur z Evropské investiční banky a potom pro 8 plus 8 miliard eur z evropského rozpočtu, horizontu 2020 a e, nástroje pro propojení Evropy a z té rozpočtové marže, takže na začátku je pouze 21 miliard euro. No to není jenom tady, je to pořád velká částka, ale dostaneme se k těm 300 350 miliardám eur tím, že budeme využívat ten multiplikační efekt těch prvních 21 miliard. Takže v podstatě v tom novém plánu není až tak velký finanční potenciál, jako je ten potenciál, který má eh, politika soudržnosti. To jsou tady ty odlišnosti, ale podobnosti spočívají v tom, že jak v tom novém Junkrově plánu, tak v politice soudržnosti máme pocit, že aby mohly být investice efektivní, aby skutečně mohly podpořit hospodářský rozvoj, potřebujeme mít strukturální reformy a velice dobře připravené projekty založené na strukturálních projektech. A to zdůrazňuje pan Juncker v novém strukturálním investičním plánu a o to bychom se měli také snažit my, měli bychom o tom více hovořit, abychom mohli vytvořit efektivnější politiku soudržnosti. Děkuji. Děkuji, pan Olbrecht. Děkuji, paní předsedkyně. Mimochodem mohu kolegům slíbit, že někteří z nás žili v marxistickém systému, víme, jak funguje, mohu vás ujistit, že tam je určitý rozdíl. Rádi vám ho vysvětlíme v budoucnu. Ale tyto zprávy jsou velice zajímavé dokumenty, protože ve chvíli, kdy se navrhoval uh, strukturální změny, nová, novou strukturu, to byla pátá zpráva. Vlastně tam se navrhovala jiná struktura. Potom máme zprávu o pokroku kde se hovoří o jednotlivých prvcích politiky. A potom je tady tato zpráva a to je zajímavé, protože část této zprávy schrnuje výsledky politiky a jedna část této zprávy vlastně uh, popisuje novou politiku, která již byla vytvořena. Takže to není ani tak návrh, ale spíše se tam vysvětluje nový rámec eh, pro eh, období 2014 až 2020. Především tak jak to velice jasně vysvětlil Tamáš Deutsch ve vztahu k strategii EU 2020. Takže podle mě je to zajímavý dokument, protože nám to na jedné straně umožňuje zjistit, jaké byly eh, výsledky z toho předcházejícího období, protože to ještě nebylo plně analyzováno. A potom tady máme prvky nové situace, nového kontextu. Ten nový kontext je velice důležitý, protože je tam obrovské, obrovský problém se spožďováním plateb, s tím nahromaděním. Potom tady máme nový Junckerův návrh, ten investiční fond, říkejme tomu tak. A potom ten vztah s politikou soudržnosti, protože řekněme to diplomaticky, ten vztah mezi těmi dvěma eh, plány je velmi zajímavý. A potom se tam vysvětlují tedy ty nové prvky. Pokud dovolíte, paní předsedkyně, tak bych měl jednu připomínku směrem tady ke kolegovi. V tom dokumentu komise je jedna chyba musím říct, je tam jedno nedorozumění, protože ona neexistuje žádná minimální úroveň pro města, minimální částka. Nařízení má úplně jiný text. V nařízení samotném nejsou žádné limity, žádná minima, žádná maxima pro města. Je to naprosto otevřené. Těch 5% je to ten ring fencing. To je vyčlenění na piloty. To je jenom na ten pilotní program, který, tam se říká integrované investice. Takže těch 5% je minimum pro integrované investice. Ale není tam žádné 5% minimum pro města. Bohužel některé členské státy to pochopily tak, jak jste říkal. A teď říkají, můžeme dát městům 5%. A to je naprosté nedorozumění. Těch 5% je minimum pro integrované eh, městské aktivity. Takže tam jde právě o to znění a to znění, ta formulace to komplikuje. To jsem chtěl vysvětlit, protože bohužel po té, co vznikne zpráva našeho kolegy, bychom se měli zeptat komise, co operační programy, co eh, partnerské smlouvy, jaké jsou výsledky toho, co teď popisujete ve své zprávě. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše připomínky. Nyní pan Konvé Šambon. Merci, madame la Děkuji, paní předsedající. Budu stručný, protože zastávám tu myšlenku, že, že to byla první e, čtení této zprávy. E, velmi mě to zajímá a blahopřeji e, zpravodaj za to, co udělal. Vrátím se jenom k jedné myšlence, Eh, mluvili jsme o tom technickém aspektu těch slavných 5%, propojení s plánem Junckerovým. Eh, to jsou velice zajímavé body eh, a my budeme mít jistě příležitosti jistě opřesnit v našich následujících diskuzích. Ale rád bych se pozastavil na tu šťastnou formulací zpravodaje pana Tamáše Eh, mým prvním cílem je, účinným, je účinnost, tedy jde o účinnost této politiky soudržnosti. A já to zdůrazňuji, protože tady padlo několik slov, která eh, ve mně vyvolávají obavy. Eh, abychom náhodou trochu nestratili orientaci v naší práci, podle mého soudu samozřejmě. Eh, dvakrát jsem tu zaslechl, alespoň dvakrát, slovo centralizace nebo nová centralizace a tak dále. Eh, já se o tyto věci vůbec nestarám. Je mi to úplně jedno, jaký je lepší systém rozdělování, eh, rozhodování o teritoriích a, a, a hlavně pro občany i v těch jednotlivých regionech. My chceme, aby občany to, co jde, je pro občany, bylo koherentní. Ale podle mě my se musíme zabývat především tím, abychom měli Evropu, kde by občany byli, občané byli, eh, byli eh, lépe zapojeni do kauze a aby oni byli eh, cílem této politiky a náš je to zcela správně zdůrazňuje, protože chce, abychom se vrátili k, ke kořenům této politiky. Neměli bychom eh, vyvolávat ty nekonečné debaty o centralizaci nebo decentralizaci, o, dasní, o dalších aspektech, které podle mého soudu nemají co dělat s prosperitou občanů, ale spíš s, jak bych to řekl, s rozdělením pravomocí, tak to bychom udělali nedobrou službu evropským občanům. Takže já bych rád připomněl mým přátelům, aby se soustředili spíše na eh, opravdovou účinnost eh, soudržnosti této politiky a aby se nenechali zavléci do falešných diskuzí. Děkuji. Thank you. Děkuji. Ano, budeme pokračovat i dnes. Máme informační schůzku se zástupci komise, kteří nám přednesou informace o nové politice soudržnosti a o změnách v politice soudržnosti v novém období. Teď už dám slovo panu Vónovi. Ano, děkuji paní předsedkyně. Jako ostatní bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za tuto zprávu a také, že nám připomněl původní účel k politiky soudržnosti, což bylo vytvoření stejných podmínek pro stejně pro všechny Eh, prostřednictvím HDP, zvyšováním HDP chudých oblastí. Například ve Velsu, odkud jsem já, mohu říci, že velice málo infrastrukturních eh, projektů a velice málo projektů pro obnovu měst nebo učňovských eh, projektů by bylo, kde by vůbec žádnou účast neměly evropské projekty, evropské finance. Já to říkám také často i kolegům, že i ty takzvaní čistí přispěvatele mají výhody z politiky soudržnosti, protože eh, je lepší obchod, protože v společnosti firmy mají lepší smlouvy nebo mají nějaké veřejné zakázky a tak dále. Samozřejmě potřebujeme mít financování pro realizaci eh, politiku soudržnosti v EU a proto tady máme problém s tím eh, velkým spožením plateb a proto by mělo dělat obavy nám, ale také všem příjemcům a firmám a tak dále. Myslím si, že to je naprosto zásadní. Dnes samozřejmě hovoříme o politikách, ale také o načasování realizace těchto politik a programů. To je také důležité. A proto si myslím, že je velice znepokojivé, že pouze asi 10% těch operačních programů bylo zatím odsouhlaseno, protože to povede k obrovským spožděním ve všech členských státech a regionech. Uh, pokud jde o e, vytváření projektů, které mají v budoucnosti být financovány. Takže my jako výbor máme povinnost tlačit na komisi, ale také na členské státy a regiony, aby odsouhlasili tyto operační programy co nejrychleji, aby mohlo z to financování začít. A možná pro budoucnosti, možná pro budoucnost, tady bychom se měli zaměřit na to, abychom vytvořili politiky či procedury, které by nám umožnily v budoucnu odsouhlasit takovéto programy daleko rychleji, protože pokaždé, když máme nové kolečko, novou verzi programů, tak máme obrovský problém se spožděním. To je tady vážný problém i do budoucna. Děkuji, děkuji mnohokrát. Pan Van Nistelrooy, Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že stávající návrh je dobrým základem pro rozpravu a doufám, že se nám podaří v nadcházejících šesti měsících to dovést k úspěšnému konci, abychom to mohli potom přednést na plenárním zasedání. Bude to pro nás vynikající příležitost pro zhodnocení toho, co se vlastně dělo během předchozího eh, programovacího období a jak to bude v budoucnu. To znamená, je to důležitá záležitost. Já doufám, že budeme mít dost času na to, abychom to udělali řádně. Děkuji Tamášovi za jeho připomínky a za jeho dokument, protože, jak jsem řekl, podle mě je to dobrý základ pro další práci. Mám tady několik připomínek. Jedna z hlavních věcí, kterou se snažíme podpořit, je synergie mezi fondy. Samozřejmě tím máme tady na mysli Evropský sociální fond, fond pro regionální rozvoj a tak dále. Všech, a samotný samozřejmě fond soudržnosti. Je tady třeba se zabývat všemi těmi fondy dohromady a jedním z důležitých, jednou z důležitých oblastí naší práce je vytvořit silné propojení mezi těmito fondy. Tak, abychom mohli je všechny využít pro boj proti eh, nezaměstnanosti, Musíme se zaměřit na to, jak je možné podpořit tímto způsobem růst na vnitrostátní úrovni, na regionální úrovni. A také bychom se měli zaměřit pečlivě na to, jak je možné zacílit investice do růstových sektorů, do energetické eh, efektivity a tak dále. Jak můžeme využít tyto oblasti politiky pro vytváření pracovních míst? Jinými slovy, je třeba eh, vytvořit eh, pracovat na tom, aby se tyto fondy mezi sebou lépe doplňovaly. Myslím si, že bychom měli ty nové partnerské smlouvy v operačních programech využít právě k tomuto účelu. Ty fondy nemohou existovat izolovaně. Je třeba se podívat na to, do jaké míry se překrývají, pokud jde o plnění určitých cílů. Například se to říká i v nařízení o Evropském sociálním fondu. Takže to je všechno velice důležité. A já si myslím, že bychom se měli snažit skutečně zajistit, aby toto všechno pomáhalo občanům. Není možné se zaměřit pouze na potřeby mladých a nezaměstnaných lidí. Ne, protože to jsou lidé, kteří budou v budoucnu pracovat na pracovních místech, která se teprve vytvoří. Mám také jednu otázku, která se eh, týká eh, podmíněnosti a vzájemného doplňování s Fondem pro rozvoj venkova. Máme tady všechny, všechny ty různé fondy v rámci jednoho nařízení a je třeba se zaměřit na to, jak to, jak to do sebe všechno zapadá. Také je tady uh, fond pro rybolov a námořní oblast. Takže pobřežní oblasti teď mohou získat financování jak z fondu pro regionální rozvoj, tak z toho námořního fondu. To znamená, to je další věc, na kterou je třeba se zaměřit. Zatím jsme hovořili pouze o těch oblastech, které spadají pod naše nařízení, ale teď tady máme i novou, tuto novou politiku, která už byla zmíněna eh, v této rozpravě, a sice Horizont 2020. Takže teď dáváme větší prioritu výzkumu a vývoji, to je teď tady hlavní priorita, když se podíváte na výdaje. 23 fondu na regionální rozvoj jde na výzkum a vývoj. A vzhledem k tomu bude zajímavé se podívat na to, jaký to bude mít potom praktický dopad. Když to porovnáme s dvěma hlavními zdroji financování na vnitrostátní úrovni. Takže v celé řadě případů se eh, občané snaží získat evropské financování a při přehodnocení v polovině období všichni asi očekávali, že vzniknou nějaké nové návrhy, které budou chtít zvýšit, aby bylo k dispozici větší objem prostředků. Pan Juncker teď má celou řadu nových návrhů. A tím pádem teď je větší tlak i na nás, abychom včas dokončili naši vlastní zprávu. Předřečníci také zmínili ještě další věc, eh, o které bych chtěl hovořit. Teď máme nový systém. Je to nový systém, který je zaměřený na výsledky a má podle toho nastavená kritéria. To znamená, budeme se snažit měřit úspěšnost nebo výkon a když se bude zdát, že něco jaksi nepřináší výsledky, tak to nebudeme chtít platit. Máme teď také zvláštního předsedu Evropské komise, který je zodpovědný za zlepšování právní úpravy. A Možná bychom se teď tady měli pořádně podívat na to, jak to celé vlastně můžeme udělat. Už jsme dokončili práci na nařízení a teď je na čase něco začít dělat. Pokud jde o kontroly, tak mně se zdá, že tady máme celou řadu různých úrovní kontrol a monitoringu a Zdá se mi, že se překrývají. A to, jak se ne- nevede k vytváření důvěry ze strany partnerů. Když začne nějaký projekt, tak potom samozřejmě očekávají, že dostanou finance, nějaké finance, třeba za 6 měsíců, ale vzhledem ke všem těm různým úrovám, úrovním kontrol třeba dojde ke spoždění těch, finan, těch finančních prostředků. Také souhlasím s další věcí, kterou zdůraznil Tamáš Dojč. Protože i já eh, mám veliké naděje, které vkládám do toho multiplikátoru. Možná by Tamáš o tom mohl více pohovořit, protože já jsem ho, slyšel něco o tom multiplikačním faktoru 50, o mul- Takže Vlastně tady hovoříme o eh, financování eh, z 80-90%, kde tady eh, finance budou k dispozici předem, potom využijeme spolufinancování, také je tam možné nějaké soukromé financování samozřejmě, ale jde o to, že Junckerův plán je v podstatě půjčka, úvěr. A úvěr je vždycky potřeba někdy v budoucnu splatit. Samozřejmě to budou investice do ekonomiky, to je pravda, ale je to úvěr, takže bude potřeba ho poté splatit. Takže kdybychom chtěli využít Junckerův plán a vytvořit podle toho nějaký podniká, podnikatelský plán, tak to se s úvěrem úplně dělat nedá. Je tady třeba, abychom hovořili o všech těchto tématech komplexně. A někdy je to velice složité. Nicméně ty projekty, které už byly posouzeny jako vyhovující, tak u těch je třeba zajistit, že budou mít k dispozici finanční prostředky, protože mohou vést k nějakému dop- jasnému měřitelnému dopadu. Moje zkušenost z Nizozemska je taková, že můžeme počítat s eh, multiplikátorem 4 až 5. To znamená, za každé investované e-, euro získáme 4 až 5 krát tolik. Takže mám jisté pohyby, pochyby ohledně toho, jestli můžeme zajít dále. Děkuji, pan Polčák. Thank you, Madam Chair. Eh, Děkuji. vám. <clears throat> Já musím říci, že když zde byl citován Václav Klaus, tak panem Etričem, tak ehm, v zemi původu eh, jej téměř již nikdo nebere vážně, zvláště poté, kdy udělil generální amnestii několika tisícům zločinců, ale Eh, k zprávě pana eh, kolegy eh, Deutsche. Já jej skutečně považuji za velmi dobrý základ té další diskuze, to už zde bylo řečeno. Líbí se mi, jak vyzdvihuje i otázku té zaměstnanosti, její vazebnost na, na politiku soudržnosti ale zároveň bych chtěl vyzdvihnout určitý moment který rovněž vyplývá z té šesté zprávy Eh, tam se v dokumentu hovoří o nedostatcích předložených právě eh, těch dohod o partnerství a eh, operačních programů a mě by zajímalo jak komise hodnotí tyto dokumenty z pohledu využití metody komunitně vedeného místního rozvoje metoda cld jestli není poněkud tedy přehlížena tato metoda její naplnění i v této zprávě to je pouze jenom na okraj a ve stručnosti ode mne. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. We finalized... Děkuji. Eh, tím končí debata a výměna názorů. A já bych nyní dala slovo zástupcům Evropské komise. Nejdříve tedy pan Rubianis. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. A děkuji panu Dojčovi za prezentaci a také eh, dalším stínovým zpravodajům a členům výboru REGI. Já zde nebudu prezentovat eh, hlavní závěry té zprávy, toto není eh, účel tohoto konkrétního zasedání. Ta prezentace tady už dříve proběhla ale chtěl bych eh, podtrhnout to, co komise považuje za nejdůležitější, ty nejdůležitější signály z této zprávy. Eh, zmenšení eh, tedy těch disparit, těch rozdílů v EU, to, tady se říká, že krize to poněkud pozastavila. Nicméně důležité říci také to, že dopady Eh, se byly asymetrické a důvod, proč došlo k tomu pozastavení, je, byl ten, že eh, ta krize zvláště zasáhla konkrétní eh, regiony a členské země. My tedy říkáme, že jsou ty, to ty středně rozvinuté, středně rozvinuté regiony a země. Toto je důležitý aspekt důvod, proč eh, to postihlo zejména eh, tyto země, je zhroucení investic. To je druhý bod. Eh, nešlo o snížení schopnosti exportovat nebo snížení spotřeby. Ne, to byly investice. Investice mohou za tu asymetrii zhroucení investic eh, vlastně skončilo tím, že ten objem investic je eh, méně než poloviční ve srovnání s obdobím před krizí. No a to se týkalo tedy veřejných i soukromých. 85 eh, investic v EU jsou investice privátní, takže hm, tady jsme viděli ten dopad výzvou pro komisi je, jak tyto investice opět postavit na nohy, jak v Unii, tak v celé skupině těchto zemí. Nová komise se intenzivně soustředuje na význam obnovení investiční činnosti pro eh, růst a oživení. Co se týče eh, soukromých investic, eh, ty jsou potřebné a předseda eh, eh, Juncker minulý týden eh, řekl, že máme úspory, které mohou podpořit investice. Otázka je, jak proměnit úspory na investice. U privátních investorů je samozřejmě podstatné, aby se riziko snížilo na přijatelnou eh, míru a aby jim takové investice eh, umožnily určitou míru zisku. A eh, tady do toho vstupuje politika soudržnosti. A já myslím, že toto je takový krok vpřed v novém programovém období tím, že se ta politika naváže na ekonomické řízení v EU, eh, na určitou kondicionalitu a tak dále. Čili eh, to je politika nejenom eh, o investicích samotných, ale také o vytváření příznivého investičního rámce pro privátní sektor. Dalším prvkem jsou investice veřejné, které se také Eh, smrskly a to více v zemích, které byly více postiženy krizí. A já bych tedy eh, zdůraznil eh, jednu větu z závěrů ze zprávy komise zveřejněné minulý týden. A sice říká se, že kohezní politika je hlavní politikou EU, ale je, je zde také významná role pro národní vlády. Říká se, že v některých případech eh, nebyla konsolidace fiskální eh, příliš nakloněna eh, růstu a investicím, tak jako by to bylo třeba, poněvadž ono se soustředovalo na investice, ale ne další prvky této problematiky. Čili je třeba připomenout, že dosažení cílů podle smlouvy, to znamená vyrovnávání rozdílů, to je nejenom úkol pro Evropskou unii, ale také i členské země. To jsou tedy klíčové myšlenky. A já bych rád reagoval také na to, co jste bylo řečeno ohledně absorpce a spožďování eh, při přijímání programů. Eh, komise eh, chce urychlit schvalování programu, ovšem nikoli na úkor kvality programu. Eh, protože tady je třeba opět zdůraznit, že opravdu nejde jen o to, aby se prostředky utratily, ale také o tom, jak se utratí, eh, tak aby se maximalizoval dopad této politiky. Myslím, že to patří k těm eh, nejzásadnějším myšlenkám, které bychom měli tedy si vzít z dopadu krize. Tak to je ode mě všechno. Děkuji. Děkuji vám. Eh, tak to je asi všechno debaty, dobře. Eh, pane Dujči, přejete si promluvit? Děkuji vám. Češ. Eh, paní předsedající, milí kolegové, Rád bych poděkoval eh, všem za eh, jejich eh, diskuzi. Neříkám to jenom ze zdvořilosti, jak to řekl taky zde pan poslanec a jak to řekla taky paní předsedající. Viděli jsme, že máme ještě šest měsíců času pro společnou práci a budeme mít možnost se nad všemi těmito otázkami ještě znova zamyslet otázkami, které jsem také vyzdvihl. A zamyslíme se i eh, na, o tématech, eh, která zde kolegové nadnesli. Rád bych se vrátil ke třem bodům. Především bych chtěl poděkovat za podporu, kterou jste mi vyjádřili. A věřím tedy, že tento dokument se musí soustředit na opravdu vážné a podstatné problémy, které eh, Eh, nejsou eh, jenom přechodné, ale které opravdu ohrožují eh, politiku soudržnosti od začátku roku 2014 dále, a například to spožďování plateb. Dále spožďování schválení operačních programů, to jsou také body, které eh, se týkají opravdu jádra celé politiky soudržnosti. Stejně tak důležitá je smlouva, je schoda, promiňte, eh, o tom, že bychom měli mít propojení eh, naší politiky s Junckerovým programem. To je opravdu zajímavé, jak řekl pan poslanec Olbricht, a je třeba se nad tím opravdu pozorně zamyslet. A Dále je třeba probrat i všechny s tím související otázky. Druhá poznámka, já souhlasím s tím, řekla to i paní poslankyně Breso, eh, že po roce 2008 krize eh, vlastně zcela porazila eh, na kolena politiku soudržnosti, neodstranila úplně všechny její výsledky. Neznamená to, že politika soudržnosti neměla vůbec žádnou účinnost Eh, jsme eh, velkými zastánci této politiky a neříkám, že eh, jsme úplně prohráli, snažili jsme se dělat, co jsme mohli, ale fakt je, že krize nás překonala a to je pravda. Jediným naším cílem by mělo být to, že řekneme, že v příštích letech politika soudržnosti bude muset být eh, jedním z nejdůležitějších nástrojů, jak se eh, stavět eh, proti krizi. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak tato politika soudržnosti může krizi překonat. Nebude samotná samozřejmě, ale Měli bychom eh, zažít odplatu, tedy nejdříve krize nad námi eh, vyhrála, ale my bychom měli v příštím období vyhrát nad ní. A dále bych chtěl poděkovat za eh, poznámky, které zde padly, za nápady, za konkrétní návrhy, které zde osoby podaly o malých a středních podnicích, o, o omezení administrativních nákladů, o o řízení, o vládnutí na mnoha úrovních, je jasné, že všechny tyto prvky, a omlouvám se, že jsem nezmínil všechny, že všechny tyto prvky e, musí být začleněny do tohoto dokumentu. Jsem ale rád, že se shodneme na tom, že ten dokument by měl být zacílený. A e, že tento dokument eh, je provázan tedy s tím, eh, s tou šestou eh, zprávou musí mít celé jasné cíle. Musíme se tedy zasadit o to, aby politika soudržnosti v příštích letech měla konkrétní dopad. Děkuji vám všem za vaše příspěvky. na začátku února eh, ten dokument bude eh, znovu zpracovaný a budeme moci dokovat, eh, doku, diskutovat dále. Děkuji. Byla to velmi užitečná a plodná diskuse, také dlouhá. Já tady musím říct, že my máme trošku spoždění Takže eh, s tím si můžeme poradit dvojím způsobem. Buď to, že odložíme bod 7, to je udělení absolutoria, a nechat to až na odpoledne, hned po hlasování, anebo anebo eh, odložit eh, schůzi koordinátorů a to na konec dnešního zasedání. Ne, tak nikdo nechce. Ani jedno, ani jedno. Tak budeme pokračovat. OK. Uh, the next, the next position in our agenda. Takže další bod na programu je výměna názorů. Mm Výbor eh, pro zaměstnanost eh, pracuje na zprávě eh, k, o regulaci Evropské sítě služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků k službám mobility a další integraci trhů. My k tomu podáváme stanovisko a naší zpravodajkou je paní Dančela volný pohyb pracovníků je jedním z základ, jednou z základních svobod Evropské unie a pilířem smlouvy. E, vyplývá z článku 46 smlouvy a naším cílem je tedy pod, e, posílit evropskou síť služeb zaměstnanosti a tak dále v Evropské unii. Naše zpravodajka nám poprvé představí eh, výchozí myšlenky. Eh, návrh stanoviska eh, bude představen v lednu a hlasování proběhne v únoru. Výbor pro zaměstnanost bude hlasovat v březnu. Máme zde zástupce Evropské komise, pana Morina a pana Akiersa z DG zaměstnanost. A nyní má slovo paní Dančela. Děkuji vám. E, více než 1,2 e, desetiny milionu e, lidí z jedné členské země se pouští za práci do druhé a více než 7 milionů lidí žilo v jiné členské zemi a e, většinou tedy pracovali nebo podnikali. Proto je důležité, aby pracovní síly v evropské zemi měly svobodu pohybu. Lidé tedy mohou pracovat nebo i žít e, v jiném členském zemi EU a to bez pracovního povolení. Počty Eh, lidí pracující v zahraničí. od eh, roku 2005 se velice eh, zvýšil. V letech 2005 až 7 3,7 pracujících v EU využili této možnosti. V důsledku krize se tento počet ovšem zmenšil zhruba o třetinu. Po rozšíření Unie vedla tato svoboda ke zvýšení HDP v původní patnáctce a naopak v jiných částech EU byl konstatován nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Ale to eh, také vede k eh, vyšší eh, nezaměstnanosti v EU 25 milionů lidí, z toho 5 milionů mladých. Často eh, vznikají mm, místa eh, v oblastech, eh, kde dochází k velkému hospodářskému růstu. Čili to znamená, že Eh, svobodný pohyb eh, pracujících je šancí pro celou Unii. Tato síť, o které hovoříme, by měla poskytovat informace o volných pracovních eh, místech v 25 unijních jazycích. Může se stát, že zaměstnance potřebují pracovní síly s kvalifikací, která je v jejich místě nedostatková a jinde jsou tito lidé k dispozici. Eh, důležité je, že eh, tuto, tyto webové stránky využívá eh, měsíčně kolem 4 milionů lidí. Navazují se zde kontakty mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. A navazují se nové kontakty, organizují se spousta akcí po celé Evropě. Eh, Komis, komise eh, se odvolává na ten, tuto evropskou síť a chtěla by eh, zapojit ještě další organizace, které poskytují služby zaměstnanosti a mm, mohly, mohlo by tedy dojít k intenzivnější spolupráci mezi veřejnými a soukromými eh, zprostředkovatelnami práce. Jejich význam v číselném vyjádření roste a důležité je také to, že eh, zeměna mládež eh, je čím dál tím mobilnější. Posílení sítě EURNET je něco, co by si komise přála, ale v jejím návrhu tady není specifikováno, jak by jednotliví aktéři měli spolupracovat, jakou roli by zde měli eh, sehrávat sociální partnery a ani nejsou dosud jasněná výběrová kritéria nemělo by docházet k prohloubování nerovnováhy eh, v některých členských zemích eh, v, důsledku, v důsledku přeshraničního hledání práce. Jde také o jakýsi, jakousi veřejnou službu, čili jde o eh, nalezení práce pro lidi, kteří nemají a to může pomoct třeba také starším osobám nebo osobám nad 40 let a e, včetně tedy inteligentnějšího využívání informačních technologií. Také je dobré e, pustit se do koordinace e, tak, aby došlo k odbourávání právních překážek. Mnozí lidé totiž váhají, zda je eh, vhodné nebo zda dokážou eh, přijmout zaměstnání v zahraničí, poněvadž eh, se nevyznají v tamnějších daňových zákonech, sociálních povinnostech a dalších. Děkuji vám. Teď už dám slovo jednotlivým řečníkům, kteří se přihlásili na seznám a poprosím je tentokrát, aby hovořili velice stručně protože máme k dispozici omezený čas. Předem se omlouvám a děkuji vám za příspěvky, pan Hetman. Zastosuji. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Eh, ano, já budu velmi stručný a konkrétní. Eh, jak bylo řečeno, ehm, velká část mobility je nedána také tím, že není dostatečný, dostatečná eh, nabídka eh, práce, neznalost jazyku a tak dále. Eh, velice dobré je, že politika mobility by se měla integrovat do politiky zaměstnanosti v jednotlivých zemích. To by skutečně mohlo zlepšit rovnováhu Eh, mezi nabídkou a poptávkou pracovních míst. Eh, my tady máme problém, že na jedné straně máme oblasti eh, s vysokou měrou nezaměstnanosti a naopak jsou tady další, kteří, mm, třeba zaměstnavatele, kteří prostě nemohou najít lidi, nemají lidi. Velice vítím zde, vítám zde několik návrhů, které mohou pozitivně ovlivnit eh, eh, tuto problematiku. Například eh, jsou to já nevím, zkušenosti, výměna zkušenosti a tak dále, výměna informací. V centru našeho zájmu je samozřejmě spolupráce mezi partnery sítě EURES a posílené spolupráce na spolupráce v příhraničních regionech Tyto otázky se vyskytují horizontálně eh, v celé této zprávě a zdá se, že eh, by si zasloužili místy dopracovat. Děkuji. Madame Tomašič. Eh, paní Tomašič. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Komise ve svém novém plánu potvrdila, že chce posílit tuto síť a řekla, že chce posílit její kapacitu pro propojování. Politika zaměstnanosti v EU v tuto chvíli se přizpůsobuje změnám, výzvám, které ji předkládá hospodářská a ekonomická krize. Evropské země a hlavně veliká města přitahují světovou pracovní sílu a pomáhají eh, rozvoji, ale naopak dochází k odlivu eh, vysoce kvalifikovaných pracovníků z rozvojových zemí a to má negativní dopad na tyto země a také na prostředí, kde je potřeba nové know-how. Ten odliv mostů, mozků, pardon, to je něco, se kterým se některé členské státy eh, potýkají pravidelně a už dlouhou dobu. Je to další výzva společně s těmi tradičními, jako je růst eh, nezaměstnanosti, stárnutí populace a tak dále. A proto tady členské státy musí využívat veškerý potenciál své pracovní síly. Je třeba modernizovat naši politiku v oblasti e, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálního zabezpečení a třeba vytvořit podmínky pro to, aby tedy um, pracovní síla měla dostatečné odpovídající kvali- kvalifikace, je třeba bojovat proti strukturální nezaměstnanosti, je třeba uh, posilovat sociální soudržnost a je potřeba, aby naše systémy byly udržitelné. A já bych tady chtěla uh, apelovat na všechny, aby zajistili udržitelnost svých vlastních sociálních eh, systémů, systémů zaměstnanosti, protože je třeba, abychom v Evropě zajistili, že naše talenty zůstanou také doma a budou skutečně přispívat k sociálnímu rozvoji. Děkuji mnohokrát, pan Jakovčič. Ano, dovolte, abych něco řekl za skupinu ALDE, konkrétně tady za pana Oli Réna, protože on je, pokud vím, na, sez- na vašem seznamu. Musíme co nejlépe využít eh, kvalifikovanou evropskou pracovní sílu, abychom vyvážili nabídku a poptávku v různých částech Evropy. A Musíme tedy být schopni poskytnout evropským občanům lepší pracovní místa. Proto podporuji posílení eh, sítě EURES, protože je jasné, že v tuto chvíli ještě nefunguje plně. Můžeme udělat ještě mnohé pro to, abychom lépe uh, mezi sebou propojili ti, kteří pracovní místo hledají a ti, kteří ho nabízejí. Takže například množství a kvalita informací, mezi, které se vyměňují mezi členskými státy, se musí zlepšit a také je třeba tyto informace dát k dispozici těm jednotlivcům, kteří se rozhodují. Zároveň musíme také zajistit to, že systém nepovede k narušování pravi, eh, práv zaměstnanců. Takže je třeba samozřejmě zlepšovat integraci, ale členské státy by samozřejmě měly stále mít možnost co nejlépe využívat stávající existující systémy. Vzhledem tomu, že je třeba posílit služby zaměstnanosti v Evropě, tento návrh jde správným směrem, ale je třeba ještě něco vyjasnit, aby byl menší prostor pro nějaký volný výklad. Děkuji, děkuji mnohokrát. Paní Vana, prosím. Děkuji, paní předsedající. Eh, jenom stručně eh, zelení podporují EURES jako důležitou platformu mobility eh, pro zaměstnance, zejména ty mladé a také zaměstnavatele. Je důležité dát občanům perspektivu. Důležité aspekty pro nás by bylo také to, aby se jasně řekli, že chceme trvalou zaměstnanost, udržitelné a pracovní místa a tak dále, eh, prostě sociální, jsem eh, na sociální eh, aspekt a kvalitu. Chtěla bych ještě se připojit těm, kteří zdůraznili, že mobilita není Eh, všelékem eh, na nezaměstnanost. Eh, samozřejmě jsou zapotřebí další strategie, ale mobilita je velice důležitým prvkem. Důležité je, aby nabídka byla snadno přístupná, což tedy bude ku prospěchu všem ne, samozřejmě eh, také nediskriminovat, to se týká také lidí postižených. Eh, důležité by bylo zapojit terciální sektor, jak to paní zpravodajka řekla, sociální partneři, veřejné služby, tam se hrávají roj, to je dobře. A já bych tedy eh, chtěla poukázat na ten terciální sektor, čili neziskové organizace. Děkuji vám. Thank you, Mr. Děkuji. Pan Etheridge, máte slovo. Děkuji. Všichni mají právo, pokud tedy mají nějaké dovednosti, které jsou potřebné jinde, eh, se přestěhovat jinam a tam pracovat. To je naprostá pravda, to je něco, co my všichni v celém svobodném světě chceme podpořit. Je důležité, aby se dovednosti, když je to potřeba, mohly přesunout z místa na místo, ale není správné to, když jsme příliš otevření, protože jinak máme problémy, které máme třeba ve Spojeném království, kde máme rekordní nezaměstnanost mladých. Například já jsem jako první zaměstnání skládal bedny v pivovaru. A to nešlo o to, že tady jak se bych bojoval e, s celou řadou jiných e, kvalifikovaných lidí. Toto, když je k dispozici přetlak lidí z ostatní, pracovníků z ostatních zemí, kteří prostě tam chtějí pracovat jenom proto, že tam chtějí v té zemi žít skutečně je potřeba připravovat eh, a přitahovat jenom ty, kteří jsou skutečně ti nejlepší, ti nejvíce kvalifikovaní, kteří jsou skutečně potřeba v, nějaký, eh, eh, v nějaké jiné zemi, protože jinak dojdeme k situaci, kdy tady i ti velice dobře kvalifikovaní prostě nenajdou jinou práci, než že budou jak si dělat číšníky někde v nějaké nobl restauraci v Londýně. Děkuji. Prosím, máte slovo? Můžete promluvit. Děkuji, paní eh, předsednicí. Ve Francii je obrovské, eh, obrovská nezaměstnanost a počítáme, že budeme mít 9 eh, milionů chudých. Směrnice povoluje, aby francouzské podniky přijímaly cizince a budou mít potom i veškeré eh, sociální opatření. Například francouz, když zaměstná Rumuna, tak bude odvádět za něj eh, odvody takové, které jsou eh, v Rumunsku a ne ve Francii. Pro nás tohle to znamená naprosto deloální postup v evropském prostoru a je to skandální. To znamená, že bude nezaměstnanost a bude chudoba i v zemi, jako je Francie. Ale místo, abychom toto diskutovali, tak um, abychom poslouchali tedy uh, všechny ty agentury, abychom poslouchali uh, podnikatele a nezaměstnané, tak Evropská unie pokračuje uh, v tom, že uh, posiluje uh, síť EURES a tato uh, síť umožňuje volný pohyb pracujících v rámci Evropské unie. A to, co dnes bráníme, to je vlastně svoboda pohybu jenom jedním směrem. Uh, a to uh, samozřejmě poškozuje eh, západoevropské země a eh, podporuje to naopak eh, pracující například v Baku. My, když budeme mít statistické údaje, tak budeme moci i zjistit, jaký je původ tedy těch lidí, kteří používají tuto síť Eurost, protože tato síť umožňuje vlastně lidem mimo uh, Eh, mimo západní Evropu, aby pracovali v západní Evropě. A vy tímto způsobem eh, zvýhodňujete také multinacionální eh, podniky, které vlastně zaměstnávají zaměstnance v Baku a organizujete tímto způsobem platební dumping mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. A pro nás se jedná opravdu o skandální situaci. Thank you. Děkuji. Nikdo další se nehlásí o slovo. To je první výměn názorů. Aniž bychom tady ještě před sebou měli samotný návrh textu stanoviska. Takže možná počkáme do dalšího jednání, až budeme mít před sebou návrh textu stanoviska a teprve poté dáme slovo zástupcům komise. Souhlasí s tím zástupci komise? Dobře, děkuji. Paní Dančila, chtěla byste ještě zodpovědět dotazy? Eh, já bych chtěla poděkovat kolegům eh, za návrhy a já jsem přesvědčená, že eh, této zprávě určitě Eh, dáme ten správný směr vzhledem eh, k mobilitě občanů v EU. Eh, někteří mm, mají určité obavy související se svobodou pohybu, ale je to skutečně základní princip a jako poslanci Evropského parlamentu ho tady musíme podporovat. Chtěl bych říci, že je třeba Eh, také zvážit to, že svoboda pohybu zaměstnanců a pracujících v některých českých zemích eh, vede eh, k posílení hospodářského růstu, čili zaslouží si podporu. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Další bod na našem pořadu jednání je udělení absolutoria za rok 2013, souhrný rozpočet EU Evropská komise. Výbor pro rozpočtovou kontrolu v tuto chvíli vypracovává zprávu, pro, kterou uděluje absolutorium komisi týká se to provádění rozpočtu za rok 2013. Koordinátoři výboru REGI jmenovali předsedkyni výboru jakožto navrhovatelku k tomuto stanovisku. Ten časový rozvrh je velice napjatý. Naše stanovisko musíme dodat do 10. února 2015. Já dnes vysvětlím, co ve svém návrhu stanoviska navrhuji za náš výbor a navrhuji lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů 12 hodin ve čtvrtek 11. prosince. Potom můžeme hlasovat na našem zasedání v lednu. A tím tady se vejdeme i do časového plánu rozpočtu pro, rozpo, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Máme tu pana Alexandra Somosa z Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise. A dovolte, abych jako jmenovaná zpravodajka, tady navrhovatelka, řekla něco, několik slov o tomto textu eh, návrhu stanoviska, který jste obdrželi ve všech jazykových mutacích. Eh, tento eh, moment v rámci udělování absolutoria je velice důležitý, a to proto, že výbor Regi, a pro výbor Regi to také je moment, kdy se může zamyslet nad tím, jaké byly hlavní úspěchy, pokud jde o provádění výročního rozpočtu EU pro naši politiku. Když vezmeme v úvahu zvláštní tedy eh, víceletou povahu to, této oblasti politiky. Když jsme analyzovali a vzali v úvahu výroční zprávy eh, účetního dvora za rok 2013, výroční zprávu Komise o aktivitách za rok 2013 a další dokumenty, tak v tuto chvíli tady vám prezentuji návrh stanoviska výboru REGI pro udělení absolutoria za rok 2013. Týká se to souhodného rozpočtu EU e- e- e Evropské Evropské komise a výkonných agentur. Chtěla bych zdůraznit, že v roce 2013 politika soudržnosti byla jako v předchozích letech považována eh, účetním dvorem za oblast politiky, která byla velice náchylná k chybám. 57% transakcí, které byly kontrolovány sou, účetním dvorem, byl, bylo nějakým způsobem ovlivněno chyby. Chybami. V předchozích letech to bylo 48% a míra chybovosti byla stanovena na 6,9 9. což je velký, tedy určitý nárost v, v porovnání s rokem 2012, kde to bylo 6,8. Pokud jde o oblasti, kde docházelo k chybám, Nejčastěji tam také nedošlo k velkým změnám v porovnání v předchozích letech. Byly to zadávání veřejných zakázek, pravidla pro státní podporu a také eh, způsobilost. To byly oblasti, kde tady došlo k největšímu počtu chyb. Účetní dvůr také došel k názoru, že pouze 37 částek vyplacených na tady finanční inženýringové nástroje bylo vyplaceno konečným příjemcům na konci roku 2012. Ačkoliv, jak zdůrazňuje komise, to je eh, o něco více v porovnání s, s čísly za předchozí lety. Také Uznáváme, že je třeba v této oblasti celou řadu věcí zlepšit a proto je důležité posoudit, k jakému pokroku došlo, pokud jde o financování a provádění finančních nástrojů a je potřeba zlepšit míru absorpci, absorpce a samozřejmě dát také Evropskému parlamentu o tom zprávu. Chtěla bych zdůraznit, že v porovnání s rokem 2012 Evropský účetní dvůr je toho názoru, že Evropská komise Eh, posílila své kontroly prostřednictvím eh, žádostí o dodatečné informace a také prostřednictvím auditů za měřených na konkrétní cíle, prostřednictvím paušálních korekcí a také prostřednictvím pozastavování a přerušení plateb. Ve svém výroční zprávě o aktivitách Evropská komise hovoří o veškerých opatřeních, které ke kterým přikročila eh, při naplňování své dozorčí role, aby tedy zmírnila tato rizika. V tomto kontextu eh, došlo ke stále většímu počtu přerušených a pozastavených plateb. To na jedné straně zajišťuje to, že korektivní eh, opravné akce jsou tady systematické povahy, a to těch oblastech, kde dojde k odhalení nějakých nedostatků, ale na druhé straně tato opatření do jisté míry Eh, narušují plynulou implementaci projektů a tedy i dosažení cílů politiky soudržnosti. Rozhodnutí o pozastavení plateb by měla být učiněna pouze jako poslední eh, možné řešení, poté co byly vyčerpány veškeré další možnosti, protože pozastavení plateb může mít závažné dopady na jednotlivé programy a regiony, které byly zasaženy ekonomickou krizí a může to mít také negativní dopad na dosažení celkových cílů politiky soudržnosti. Především bychom měli posílit preventivní opatření, poskytování včasných informací a také efektivní školení vnitrosta- zaměstnanců národních orgánů, aby bylo možné identifikovat rizika a také je třeba posílit znalost a správné uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Výbor Regi také e, konstatuje, že 80 financ... financí, které byly přerozděleny v rámci sdíleného managementu, stejně jako v předchozích letech, u nich účetní dvůr došel k závěru, že jedna třetina přeskoumacích transakcí, u jedné třetiny tedy přeskoumaných transakcí, bylo možné předejít chybám již na národní úrovni, ještě předtím, než byly vykázány Evropské komisi. Protože vnitrostátní orgány měly k tomu dostatek informací. Proto je třeba posílit tedy eh, opatření pro budování kapacit v oblasti finančního řízení a eh, auditů. Je to nezbytné pro to, aby bylo možné zajistit účinné a konzistentní provádění auditů, metodik členských států Evropské komise. A také je to nezbytné pro zlepšení kvality a spolehlivosti informací, které poskytují národní, tedy příslušné orgány komisy. Na nové programovací období nový legislativní rámec poskytuje, eh, tedy obsahuje posílené eh, možnosti pro odhalování a předcházení eh, problémům a tyto nástroje musí členské státy a komise plně využít v kontextu svých jednotlivých odpovědností a to v souladu se zásadou sdíleného řízení. Je důležité, jak pro členské státy, tak komisi implementovat zacílené a včasná opatření, aby bylo možné posílit administrativní kapacitu, a to i prostřednictvím eh, vytváření pokynů, školení a také eh, prostřednictvím programů zaměřené na eh, jaksi udržení kvalifikovaných a schopných zaměstnanců. V této oblasti je také třeba uh, zmínit akční plán, kompetenční akční plán, který byl vypracován uh, zvláštním akčním centrem ve spolupráci s Evropskou komisí. Tolik tedy stručná prezentace stanoviska, které už máte ve svých složkách. Jsem si jistá, že tedy vím, že to, že máme k dispozici pouze omezený počet slov na text návrhu stanoviska eh, vede k tomu, že jsme celou řadu myšlenek tam nemohli začlenit a proto se těším na vaše připomínky a na myšlenky, které tu zmíníte během diskuze. Pan Olbricht, prosím, máte slovo. Ano, já jsem eh, nežádal o slovo, ale jsem stínovým zpravodajem, takže chci říci, že to, jak se vyjadřují stanoviska různých výborů, to je velice specifická záležitost. Výbor pro rozpočet je vždycky velmi negativní. Říká, bohužel, to, tak a tak. My tradičně býváme pozitivní, to znamená, že říkáme, že snažíme se ne měnit realitu, ale snažíme se také zdůraznit dobré stránky politiky soudržnosti, že tam říkáme, že to není horší, nebo že míra chybovosti v posledních několika letech klesá tak dále. Takže v těch eh, pozměňovacích návrzích bych navrhoval, abychom se drželi jaksi klasického charakteru stanoviska výboru regie. Ale pokud jde o obsah a o to, co zmiňujete ve svém dokumentu, k tomu nemám žádné připomínky. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pan Von. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je velice aktuální záležitost, protože příští pondělí budu Eh, předsedat eh, zasedání eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu s komisařem a Jan má skutečně pravdu, že to bude naprosto odlišná atmosféra na tomto zasedání, protože je tam celá řada lidí ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, kteří chtějí hledat problémy, chtějí tam nadnést ta problematická témata. Pokud jde o vaše stanovisko, tak my jsme s ním poměrně spokojení. Je tady několik bodů, které chci zmínit ještě navíc. Jeden se týká samozřejmě toho, že je velký rozdíl mezi chybám, chybami a podvody. A tady hovoříme o chybách, nikoli o podvodech. A je tam eh, tam to zmiňujete vlastně i v oblasti státních zakázek, administrativních problémů zmiňujete administrativní problémy, jakože třeba nějaký formulář není správně vyplněný. Takže chci, aby všichni jasně věděli, že tady hovoříme o chybách, nikoli o podvodech. Eh, pouze 0,2 celkového objemu prostředků z, finanč, z evropského rozpočtu eh, se stane asi obětí podvodů Samozřejmě je třeba snižovat i tu obecnou chybovost, která není podvody. Každý rok eh, zjistíme, že celá řada těch chyb eh, je způsobená tím, že systém je špatný je je možné je zlepšit. To znamená, doufám, že nová opatření v novém nařízení nám v této oblasti pomohou snižovat chybilost. Také bychom chtěli co do největší míry e, zdůraznit roli členských států. Ty jsou odpovědné za 80 procent prostředků za vynakládání 80 procent. Eh, to znamená, že eh, členské státy by měly být schopny odhalit daleko větší počet těch chyb, ještě než je, jak se pošlou dál komisy. Mají obrovsky zodpovědnou roli do budoucnosti, takže my bychom se měli zaměřit na to, abychom identifikovali, jaké jsou společné problémy a potom bychom měli pomoci členským státům tyto problémy napravit. Především v těch členských státech, které mají těch problémů nejvíce. A každý rok vidíme 5-6 členských států, které jsou zodpovědné za většinu těch chyb a měli bychom jim pomoci jakkoliv můžeme. Měli bychom jim třeba pomoci budovat správní kapacitu, měli bychom jim poskytovat eh, příklady dobrých, prak- dobrých praxí z jiných členských států a měli bychom jim také pomoci s finančním řízením a s audity, protože to je často problematické. To znamená, je tady celá řada věc, eh, jak je celá řada způsobů, jak toto napravit, jak tomu pomoci. A poslední téma je výkon, tedy úspěšnost. To znamená, často hovoříme o tom, jestli se vynakládají ty prostředky správně, řádně, ale ne, už tak často hovoříme o tom, jestli také efektivně. Takže já si myslím, že je potřeba se na to zaměřit, zajistíme, že ty prostředky nejenom jsou vynakládány řádně, ale také efektivně v těch správných regionech a tak dále. Doufám, že v budoucnu to tak budeme moci udělat. Takže my předložíme několik pozměňovacích návrhů v tomto duchu, nebude jich mnoho, protože obecně jsme s obsahem stanoviska spokojení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Nicholson tu není. Prosím, pane kolego. Ano, Jenom stručně bych zopakoval něco z toho, co říkal Derek. Konkrétně to zaměření na výsledky. To si myslím, že je skutečně velice hodnotná připomínka a někdy, jak se, se skutečně příliš zaměřujeme na to, že ty prostředky byly e, vynakládány řádně, ale často to znamená, že prostě jsou řádně vyplněné formuláře, ale nemá to velký efekt. Myslím si, že Eh, celá řada věcí, které tady zazněly, jsou rozumné a já bych k tomu jenom dodal, že v naší skupině máme takový názor, že rozlišujeme mezi tím, že chceme fungovat efektivně v rámci rozpočtového procesu a správně je analyzovat, ale také z dlouhodobého hlediska chceme hovořit o těchto rozpočtech a o přesunech ze zemí, které jsou jaksi čistými plátci a aby se jim ty peníze jaksi vracely a aby se to promítlo také v těch účtech a to nezbytně tak vždy není. My teď tady máme samozřejmě uší limity, uší pole působnosti v tomto stanovisku. To je čistě, tady se zaměřujeme na ten rozpočtový proces, ale chtěl jsem tady jenom uvést některé ty další body. Děkuji mnohokrát, říká paní předsedkyně. Pan Slarik, já se omlouvám. Ano, já vím, že je velice obtížné moje jméno vyslovit. Já budu dále hovořit chorvatsky. Hvaljem, poštovaná předsednice. E, na počátku e, svog Děkuji, paní předsedkyně. Jenom abych na úvod řekl to důležité. Chci zdůraznit, že transparentnost využívání finančních prostředků by měla být tím nejdůležitějším kritériem. My často zapomínáme na to, že, že způsob, jakým by měly ty finanční prostředky být využity a vlastně jejich objem, to má dopad na samotnou politiku soudržnosti. Takže já bych chtěl několik věcí ještě zdůraznit. Je důležité zmínit školení, vzdělávání a správní kapacitu těch, kteří využívají ty prostředky a také třeba se podívat na to, jak jím způsobem vůbec tyto finanční prostředky zlepšují kvalitu života v našich regionech. Samozřejmě často existují problémy při zadávání veřejných zakázek a tak dále. Často vnitrostátní legislativa také není v souladu s finančními pravidly EU. myslím se, že celá řada dobrých nástrojů není ještě dost využívána v členskými státy, takže je třeba využít veškeré dostupné nástroje, abychom své finanční prostředky spravovali řádně. Každý členský stát má některé nedostatky ve své vlastní legislativě, velice často existuje, tak, existují také velice vágní výklady pravidel, které potom právě vedou k možnému zneužívání finančních prostředků. Také eh, máme téma státní podpory, které také souvisí s evropskými projekty. A my bychom byli rádi, kdyby Evropská komise lépe fungovala při svých kontrolách přímo v terénu, aby bylo možné zajistit lepší využívání finančních prostředků. Myslím si, že my jako výbor bychom měli volat po posílení administrativních a institucionálních kapacit členských států, především pokud jde o veřejné zakázky vzdělávání a lepší řízení projektů by vedlo ke snížení chybovosti a také počtu podvodů a také by to vedlo k účinnějšímu využívání finančních prostředků, což je v zájmu nás všech. Děkuji. There. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Zdá se, že ne. Takže já vám děkuji. Děkuji vám všem, kteří podpořili Práce na tomto stanovisku. Vaše příspěvky jsou velice užitečné pro vypracování textu stanoviska. Chápu to tak, že jsme se shodli na tom, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 12 hodin poledne 11. prosince. Tím jsme tedy dokončili první část našeho dnešního zasedání. A já prosím koordinátory, aby tu ještě zůstali na schůzi koordinátorů. Thank you. See you later.